We can start. Good afternoon, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Můžeme začít náš první bod programu. Je to přijetí pořadu jednání podle lingvy, teď jazykový režim, bude tlumočení do nás nebo nebude tlumočení do následujících jazyků. Bulharština, dánština, estonština, finština, maďarština, irština, lotěština, litevština, malčtina, portugalština, rumunština, slovenština a slovinština. Je to proto, že pouze eh, čle, eh, jazyky řádných členů jsou tlumočeny tedy. Takže pokud tedy nemáte žádné připomínky nebo námitky, tak považujeme program nebo na pořad jednání za přijatý. Teď se dostáváme k našemu tématu. Je to bod číslo 3 našeho pořadu jednání. Eh, je to Evropský mírový nástroj, aktuální stav. Vítám zde paní Sonio Rajnes Givanides a pana Thierry Bushera. Začneme naším hlavním, ten hlavní bod dnešního dne výměnou názoru, diskusí tedy o aktuálním stavu Evropského mírového nástroje. Zařadili jsme tento bod na program jednání po poslední radě pro zahraniční věci minulý týden na základě rozšíření mm, tématu, protože je zde požadováno, aby se odvedla další ještě práce na tom návrhu. Parlament navrhl Eh, doporučení vysoké představitelce a radě EPF a rádi bychom tedy pochopili, do jaké míry tedy bude tento stávající návrh revidován, nebo bude potřeba jej tedy revidovat. Naš, naš, naší zpravodajkou je paní Fautmans. Nevidím, že by zde byla. Takže asi budeme čekat, můžeme pokračovat zatím. Paní Fautman souhlasila, že se posune pro lhůta pro pozměňovací návrhy do 15. ledna 2019, tak aby kolegové mohli zohlednit dnešní eh, rozpravu a dnešní tedy a potom tedy eh, měnu názoru s vysokou představitelkou a než tedy předloží své případné pozměňovací návrhy. Ten, tato pozměněná lhůta vám, tuto lhůtu vám tedy sekretariát pošle po dnešní schůzi. Takže ještě jednou opakuji, navrhu, že navrhuji, abychom tedy bez dalšího dali slovo nejdříve panu Thierry Bušerovi, který je policy officer, aby z Evropské služby pro vnější činnost. Tak prosím, máte slovo. Dobrý den. Já pracuji v malém týmu v rámci ESVČ, kde, ve který tedy zpracovával návrh Evropského mírového nástroje pro eh, radu. Já to zkrátím. Tento mírový nástroj by měl řešit tři kategorie akcí. Za prvé by to měly být měnové operace, měly, měl by, eh, měl by, mělo by se to pokrývat tímto mechanismem, potom protože se týká vytváření kapacit. Eh, zde se předpokládá spolupráce s našimi partnery, také tedy vlastně na základě tlaku třetích stran mělo, měla by se v rámci tohoto nástroje posílit schopnost Evropské unie jednat v oblasti vytváření míru a posilování bezpečnosti, ve, tam, kde tedy eh, to, to bude vyžadováno. Ta myšlenka je tedy taková, zatím se tyto akce financují například akce ve v Somálsku a v našich zemích okamžité operace, ale jsou zde určité mezery a nedostatky. Nemůžeme například financovat akce, které se provádějí v, eh, vně Africké unie, protože tyto náklady, ne, to výdaje nejsou způsobilé. A například, když tedy provádíme nějaké mise, Například se přepravují tedy eh, vojáci, nováci tam, kde mají být eh, vycvičeni a potom se přepravují zpět tedy na to místo, kde budou působit, kde budou operativní, tak eh, vlastně nebylo dostatečné financování k tomu, protože to není přesně součástí těch operací, které mohou být z tohoto financovány. Takže myšlenkou evropského mírového nástroje je, aby neexistovala takováto omezení pro druh výdajů, aby tedy nebyly limity, pokud jde o oblast působnosti. Samozřejmě budou zde omezení pro jednotlivé akce, pro jednotlivé mise. Bude se to rozhodovat případ, pro pří, o případ od případu, tedy pro každou jednotlivou akci. Začali jsme mm, to v červnu. V Kore, do Koroperu jsme tedy předložili některé návrhy, potom byly projednány ve skupině v červenci, září a říjnu. Je tam vlastně ta pracovní skupina, která se zabývá mm, tímto evropským mírovým nástrojem. V, současném důvod, v současné chvíli diskutujeme o tom, proč tento nástroj byl navržen a je to propojeno a očekává se další návrh komise v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Takže toto jsou věci, které jsou spíše spojeny s EPF, ale ne tedy, s nás, ne tedy ten nástroj samotný. Také bychom se měli v lednu tedy eh, měli mít ten eh, text rady k dispozici a samozřejmě očekáváme, že se povedou dlouhá jednání, dlouhé diskuse o každém článku tohoto návrhu bude určitě předloženo hodně pozměňovacích návrhů k tomuto textu, alespoň to tak očekáváme, že tomu tak bude. Děkuji. Mikrofon prosíme. Děkuji vám. Děkuji, že mi dáváte možnost hovořit. Jsem výkonnou ředitelkou eh, EPLO a to je organizace, která působí v oblasti prevence konfliktů. Apple eh, eh, má velké zkušenosti v celkem složitými situacemi v oblasti místních komunit, ale také na úrovni celých států. Eh, máme, uznáváme eh, rozmanitost názorů a eh, to jak v Evropském parlamentu, tak i v národních parlamentech. A také velmi oceňujeme, že teď začíná proces diskusy, takže já myslím, že i mé vystoupení vyvolá spíše další otázky, než že by jen přinášelo odpovědi. Tento mm, evropský mírový nástroj, který je navrhován, je Eh, zaměřený na posilování míru a bezpečnosti. Není to prostě tak obvyklé působení, které míváme jindy. Eh, je tady eh, ustanovení, které se týká celé škály problémů, Eh, včetně vojáků, eh, munice a tak dále. Eh, bylo navrženo, abychom teď zaujali i jiný směr v naší činnosti, v našem návrhu. Podpora EU v jakémkoliv směru by měla vždy podporovat mír a neměla by přinášet žádné škody. A také by měla věci posouvat dále. Tak, takový je návrh Ehm, já myslím, že eh, další eh, věc eh, v návrhu je argument, že EU v tomto složitém prostředí potřebuje mít určitou, určitý silný nástroj, mocný nástroj proti těm měkkým nástrojům. To znamená, že potřebujeme i tady v této věci udělat určitý krok. Eh, můžeme říci, že si představíme Evropskou eh, unii jako určitý orchestr, který hraje dobře eh, a ladně, ale jsou tady jiné země, jako je Afganistán, Sýrie, Irák, kde se musíme na situaci dívat jiným způsobem. Potenciálně je možné řešení eh, v celé řadě eh, i evropských zemí, kde se objevuje násilný extremismus. I to je situace, kterou můžeme řešit. Eh, řada eh, institucí, organizací provádí výzkum o tom, proč se někteří lidé připojují k takovým násilným eh, nebo teroristickým skupinám. A když se podíváme na um, populaci, tak jak je zastoupena v různých evropských zemích, tak si můžeme představit, že tady je celá řada problémů. Je to také, um, jak opakuji, není to business as usual, není to to, co jsme dělali už do posud Eh, paní poslankyně se navrhuje ve, svém, eh, ve své zprávě celou řadu aspektů, kterou rozhodně můžeme eh, podpořit. Pak je tady také otázka dohledu ze strany parlamentu, což rozhodně také podporujeme. V návrhu zprávy je právě tento návrh, že by eh, celá tato věc byla pod dohledem eh, Evropského parlamentu. Musíme se podívat na to, jak navrhovaný Evropský mírový nástroj eh, zlepší bezpečnost lidí. To je zapotřebí v návrhu dále vysvětlit, jak chceme podporovat tuto bezpečnost. Tento nástroj neobsahuje civilní dimenzi. Ehm, je eh, tedy třeba provést i určitou analýzu rizik, abychom měli jistotu, že nespůsobíme žádné zhoršení situace v některých velmi citlivých eh, situacích. Vzhledem k tomu, že eh, v řadě globálních obchodů se zbraněmi je velká korupce, je tam také velká nedutklivost, tak proto je třeba Eh, aby mm, EPF zajišťoval, že finance budou využity opravdu efektivně. Eh, akce EPF co vlastně tady je, jaký je tady záměr eh, propojení s dalšími eh, akcemi? Je to podle článku 28 podporování reform, eh, podpora ze strany evropských delegací v příslušných zemích. Je tady také African Peace Facility, africká, africký mírový nástroj. A my si musíme zaměřit na to, zvážit, zda toto je potenciální způsob, způsob, jak evropské eh, země poskytují zbraně některým zemím způsobem, který by parlament nemusel eh, přijmout. Otázka podpory eh, politiků. Tady je také spochybnitelné, zda evropští občané opravdu by všechno takto podporovali. Oproti eh, capacity building, tak jak se to navrhovalo dříve, je tady také otázka řešení rizik i právní posouzení situací eh, u projektů, které bychom chtěli podporovat. To je velmi eh, zásadní věc. Je tady potřeba, aby byly určité pojistky. Doposud nikdo nebyl schopen vysvětlit, jak toto v praxi bude fungovat. Já e, nevím, jaká tady bude přidaná hodnota e, o podpory e, některých ozbrojených sil. Jaký je tedy výhoda těchto věcí a co to přinese? Jak můžeme mít jistotu, že rizika jsou opravdu adekvátně měřena, adekvátně analyzována. A kromě toho lidé, kteří budou mít dohled na takovýmto nástrojem, mají skutečně eh, know-how a mají i zkušenosti v řešení konfliktů, aby věděli, eh, co je tady eh, důležité. A ještě chci zdůraznit CVSD, to je návrh v tomto nástroji, kde kromě nového nástroje eh, by tady vlastně docházelo k investicím. Eh, je to, je to opravdu teprve začátek celé diskuse. A v této diskusi se musíme zaměřit eh, na celou řady aspektů, které zajímají i občanskou společnost na základě zkušeností, které máme v terénu a vést o tom všem diskusi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní musíme zorganizovat diskusy a já navrhuji, abychom začali paní Vautmans. Potom stínový zpravodajové, pan Danžan, pan Picula, chcete vystoupit, ne? a potom mohou odpovědět naši oba hosté. Děkuji vám. Takže pan Tančan. Děkuji, pane předsedo. Já jsem teda opravdu šokován tím, co jsem zde vyslechl. Paní, vaše organizace není jediná organizace, která má profesionály, které znají vlastně, umí eh, krizové řízení bezpečnostních programů, vyjednávání, jsou lidé v komisi, jsou lidé v tomto parlamentu, jsou lidé ve vojenských složkách, Není to velké slovo ozbrojené složky našich členských států. Jsou lidé, kteří mají desetiletí zkušenosti s takovýmito programy rozvojovými, bezpečnostními, s programy reformy bezpečnostního odvětví. Takže monopol, který si přisuzujete, pro eh, rozdávání dobrých a špatných bodů. To se mi stá opravdu velmi šokující, velmi překvapivé. Dovolte mi říct vám, že nic není nikde napsáno, tom smyslu, že by Evropská unie se měla odsoudit k tomu, že by nikdy se nezmínila o hard security a o vojenských otázkách. STC existuje, vojenské operace Evropské unie existují, možná se to všem nelíbí, ale existují, jsou skromné, ano, ale není to proto, že plánujeme takovýto nástroj, který by měl umožnit ve vojenské oblasti udělat trošku více, tím se nestáváme nějakou militarizovanou organizací, která se zabývá jenom tím. Nemělo by to být na úkor rozvoje a lidské bezpečnosti, takže já si myslím, že ano, je legitimní klást si skutečné otázky a už jsme to udělali vyčerpávajícím způsobem. Já jsem byl k nástroji CBSD zpravodaje. Mohu vám říci, že ten jsme opravdu zminimalizovali eh, to, co můžeme dělat v bezpečnostní oblasti vzhledem k rozvoji, k odpovědnosti práv, lidským právům, právům všeho druhu. Takže je zde oprávněná debata o tom rámci, který se proto vytvoří, o kontrole a tak dále, ale proč tento, ten systematický proces to Vlastně se to týká těch nástrojů, které by se měly týkat bezpeč a vojenské oblasti, jako by to bylo řízeno nějakými neschopnými lidmi. Já bych byl rád, kdyby se Evropská unie do toho nemíchala, kdyby neměla žádný program v této oblasti, ale vy vlastně všechny ty otázky, které pokládáte Evropanům, to budete klást Číňanům, Rusům, Turkům, abyste viděli, jak oni odpovídají na otázky nekorupce, odpovědnosti lidských práv, rámce parlamentní odpovědnosti, protože já nechci, abychom, nevím, že bychom byli ti zlí eh, z toho mezinárodního společenství, protože chceme investovat trošičku více eh, na ty, k těm bezpečnostním otázkám. Vysvětlete mi tedy, k čemu slouží to, co v současné době děláme, když nemáme možnost poskytovat další výsledky, například Středoafrická republika. To je úplně zničený stát, který explodoval, prostě už tam není žádná struktura fungující. Evropská unie pomáhá doprovází nebo asistuje tedy, ale je omezená ve své kapacitě a zejména u těch programů Train and Equip, cvičení a vybavení to je ten stělesněný ďábel, tedy, o kterém jste hovořila. Ale kdo to tedy provede? Rusy. Rusy, myslíte si, že je to uspokojující, že normy budou více dodržovány, že to bude pozitivní pro Středoafrickou republiku, když z třetí země jako Rusko se tím budou zabývat? Já si to nemyslím. Myslím si, že Evropská unie by měla mít kontinuitu mezi těmi akcemi tam, kde se diplomaticky zaváže, po případě vojensky se zaváže politik, robustní rozvojové politiky by měla zavádět a případě občas je potřeba provést něco více v oblasti bezpečnostní, to cvičení a tu, eh, to ty vybaví. Ale nechci, aby tato debata se skarikat karikovala, což bohužel děláme. Samozřejmě jsou zde otázky, které si musíme klást o kontrole, o organizaci, o řízení tohoto nástroje, ale prosím ošetřete nás tady té karikatury, o tom způsobu tam, když se EU míchá do něčeho vojenského, to je špatné, to je špinavé a určitě se to nějakým způsobem zkreslí a zneužije. Můžeme si klást otázku o efektivnosti, ale nemám pocit, že to, co Evropská unie provedla, vedlo k nějaké zvlášť, obzvláštní militarizaci a vedlo to spíš k, ke katastrofálním výsledkům. Takže pro boha ušetřete nás tady tohoto narrativu, tady této rétoriky, ušetřete nás toho proti narrativu, že všechny mm, politiky, když se tady Evropská unie chce vybavit nějakým robustnějším nástrojem, tak to by vlastně určitým způsobem úplně obrátilo do, až do, do perverzna vlastně politiku EU a to není to, co chceme. Eh, no. Mikrofon, prosím. Mr. Eh, refused. Pan Jurek eh, se nechce vyjádřit, takže eh, můžeme dát slovo paní Soně Rajnes a potom panu Bušerovi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já jsem neposlouchala Eh, překlad, takže snad se tam nic nestratilo. A pokud jde o tu poznámku týkající se karikatury, tak když jsme hovořili o eh, Rusech a Číňanech, tak fakt je, že eh, hovoříme o tom, co dnes dělá, dělají Evropané a ne Rusové a Číňané. Já jsem navrhla některé otázky. Myslím si, že je velmi rozumné se ptát na tyto otázky, eh, který, protože se to týká Evropské unie, eh, abychom eh, fungovali konstruktivně a produktivně. Eh, fakt, eh, eh, je podpora ruská, ale řekněte mi, když se utrácí spousta peněz, je třeba, aby by se utráceli efektivně. Fakt je, že se investuje mnoho a otázek je spousta. CBSD je Eh, mimo diskusi Vzhledem k tomu, že byla taková eh, horká debata o CBSD, podařilo se nám dospět k závěrům, snížit rizika. A eh, nakonec jsou i další projekty nyní financovány a to se zdálo být velmi obtížné. Já si myslím, že je zcela normální ptát, klas takové otázky, které charakterizují Eh, ta mission a tak dále, jak se objevuje v našem navrhu, ale uchybí tam určité komponenty, protože to není obvyklý biznis. Pane Donjon? No, Já mám jen jednu otázku. Eh, kde jste přišel na to, že Evropská unie dělá train and equip v dnešní době? Jde o poskytování eh, munice a zbraně. To je pro vás eh, výcvik? Train and equip to znamená vyškolit, vycvičit a vybavit. To přesně tak to znamená. A protože my nemáme program na vybavení equip, tak právě proto všichni ti vysocí představitelé hla říkali, že by to mělo být train and equip. Tak to bylo také napsáno v prvních dokumentech rady. Právě protože dodnes nemáme tu část equip, máme pouze train, ale ne equip. Já jsem se zúčastnil jednání na CVSB a my eh, vlastně eh, si dokonce zakazujeme dodat eh, i vidličky ozbrojeným silám, protože už by to bylo něco, co by eventuálně mohl někdo použít jako zbraně. Takže prosím vás, neříkejte tady historky. Ano, diskutujme o legitimních eh, otázkách, eh, které spočívají v právu, které jsou odůvodněné, ale rozhodně nemůžeme říkat, že Evropská unie se nemůže zabývat otázkou bezpečnosti a vojenskými otázkami. To je právě ten aspekt, který to stále ovlivňuje. Vy vlastně vlastně už nás tady trošku obvinujete dopředu z něčeho, co bude v budoucnu. Doposud nemáme program Train and Equip, nemůžete nás obvinovat z něčeho, co tady ještě není. Jak nás můžete obvinovat z něčeho, co tady ještě není? Kdyby to existovalo, mohli bychom to analyzovat, ale to nemůžeme, protože to zatím neexistuje. Žádná ta složka Equip nedoplňuje tu složku Train a právě proto eh, vlastně to je tak. A také to eh, chceme doplnit. Ano, když vyškolujeme pracujeme, cvičíme, tak je to třeba ještě i doplnit tím, eh, eh, tím vybavením. V tom vybavení není nic smrtícího, zabíjejícího. Eh, to je vybavení, které prostě není smrtelnou zbraní. Definice toho vybavení je tak velice široká. Nakonec, kdyby se všecko vybavení zakázalo, tak už nemůžeme udělat vůbec nic. Důvod, proč hovořím o train and equip, je, že cíl je vycvičit a vybavit. Proto o tom hovořím. Je to legitimní eh, takto se eh, chovat v rámci vojenské pomoci populaci. Eh, protože co uděláte, když je dále vyzbrojíte? Musíme se podívat na problémy, které se objevují například ve zdravotnictví a pak je zde řada problémů. Ta, ta otázka je, je složitá a komplikovaná a musí to fungovat. A právě proto se snažíme snížit riziko rizika. Vy um, musíte vědět, eh, ka, do čeho jdete. A eh, eh, Evropská unie se může podívat na jiné země, jak to tam funguje. Takže my máme určité před, předpoklady, že se můžeme zastavit a podívat se na to. Co si máte nějaké myšlenky týkající se monitoringu? Vy jste vlastně potvrdila to, co jsem řekl. Je to vlastně proces o úmyslech. Lidé z Evropské unie nedokážou vytvořit takovýto program. Jakmile budou mít schopnost dodávat zařízení nějaké armádě nebo ozbrojeným složkám třetí země, tak by se chovali negativně, aniž by vůbec měli nějaká bezpečnostní opatření. A jaký je tady tento proces proti těm úmyslům, že vy říkáte, že to nefungovalo, když to dělali členské státy. Já si myslím, že Francie by asi měla dobré místo v tom vašem hodnocení zemí, které dělají jaksi všechno a nic a různé věci nevždy dobré. Já nechci, abychom vlastně tady předem systematicky dělali nějak, odsuzovali členské státy a Evropskou unii je zde potřeba kontrola, bezpečnostní opatření, to je normální a já jsem nikdy neviděl, za deset let mého mandátu jsem nikdy v Evropské unii neviděl rozhodnutí tohoto typu, která by se přijímala, aniž bychom měli nějaké plánování, nějaké projekce o rámci, o garancích a tak dále. Nikdy jsem neviděl takovouto debatu, tak já nevím. Ať se tedy vede tato debata, ano, to je naše eh, úloha, ano, my tady máme zprávu, budeme předkládat pozměňovací návrh, návrhy, budeme o ní hlasovat, ale aby se přistupovalo k tomu s takovými to předsudky, aby se vlastně vkládala ruka do toho ozbrojeného, do toho ozubeného soukolí, které vlastně ještě není ani na místě, tak to si myslím, že jsme úplně mimo mísu. Děkuji. Děkuji. Paní. What I said. Já mohu jenom zopakovat to, co jsem říkala na začátku. Podívám se na otázky a, a, není to tak, jak říkáte. S tom širokém narrativu jsou otázky týkající se velmi důležité diskuse o tom, jak se provede analýza rizik, jde tam o koherentnost, jde tam o protikorupční opatření, proto abych ta diskuse byla zdravá, abychom nenapadali jeden druhého, eh, aby nedocházelo k nedostatku kompetencí v rámci té kapacity vojenské evropské. A když hovoříme o těch kompetencích, tak jde o eh, reálné, opravdové otázky a doufám, že budeme mít konstruktivní diskuty, diskusy. Mr. Bushel. Pan Pan Bušere, máte slovo. E, e, já eh, mohu připomenout eh, Bamako a mohu eh, připomenout e, to, že vojenské síly tam obnovily do určité míry mír a bezpečnost. Eh, a tam nám pomohl africký mírový nástroj a e, pro e, vyškolení a vycvičení sil, e, které by získaly kontrolu nad zemí. Takže mír a bezpečnost té zemi znovu byly nastoleny. A máme zde hrozby ozbrojených násilných skupin Eh, které nemůžeme eh, vyčlenit. A eh, nyní máme předpoklad určitého vývoje, nemůžeme vyloučit vůbec nic, a, protože jde o obnovení míru a bezpečnosti v zemi, což se tam povedlo. Vy jste se zmínil o Číňanech a, nebo Azii a Rusech, že tam se to moc nedělá. Fakt je, že můžeme zmínit e, Ugandu taky. E, podpora e, těm, kteří jsou ve výcviku, nemůže být dobře ze strany Evropské unie, protože my jsme to vetovali, pokud jde o Ugandu. Tam jde o lodě a problém je eh, doprava. Eh, každopádně eh, ti, co se cvičí, budou vždy podporováni Američany. A fungují podobně taky evropské mise. My navrhujeme akce týkající se společné bezpečnostní politiky v radě bylo, eh, bylo, bylo rozhodnutí přijato 28 ministry a tím se tedy řídíme. A pokud jde o záruky a nástroj jako takový a o zneužití zbraní, tak tam nejde, nebo Evropská unie nechce dávat peníze třetím stranám, aby si eh, nakupovali zbraně. Eh, na to se eh, nebo nemá používat EPF. E A možná něk, v rámci některých aktivit se mohou poskytovat i zbraně, ale každopádně mm, Eh, munice a eh, vybavení nebo eh, a, a doprava se poskytovat bude. Když jde o zbraně a vybavení jako takové, otázka jsou zdroje třetí strany, protože my Eh, nezamýšlíme vyvážet žádné vojenské vybavení a zbraně z Evropské unie. Eh, eh, jde o obchodování s konkrétními zeměmi na základě licencí a o podporu třetích států v oblasti vojenského vybavení. Třetí, strát, třetí státy a, a tedy pokud jde o tu další podporu třetích států, můžeme je podporovat na základě jednání a cílem je zajistit samozřejmě eh, lidská práva a eh, mít záruky eh, v případě toho, že někam jdou ty zbraně. Dále v rámci těch ustanovení jsou kontroly stanovené EPF i kontroly na základě rozpočtu. Ty týká se to kontrol na místě, včetně toho, pro co je to zaříz, co to, se to zařízení nebo vybavení používá, aby se používalo, aby ho používali správní lidé správným způsobem. Tyto otázky jsou velmi citlivé, ale myšlenka je taková, že neposkytneme žádné financování státům, aby eh, financovali zbraně a munice jako takové. Ale chceme, aby eh, stát jako, třetí, eh, jako odpovědný člověk E mohl e, kontrolovat použití a využívat e, prostředky k, k, to, k těmto cílům. Děkuji vám a myslím, že můžeme udělat takové rychlé druhé kolo. Paní Vautmans, prosím. Děkuji. Já se omlouvám za to, že jsem přišla pozdě, byla jsem na jiné schůzi. Děkuji. Pokusím se tedy vlastně navázat na tu debatu, kterou jsme zde vedli. Ve světle této debaty si myslím, že je potřeba o tom hovořit a že je to ožehavé téma. Ostatně to zaznělo i v těch otázkách. Přesto si myslím, že je nástroj, který je nejen užitečný, ale dokonce nezbytný. A jak říkal kolega pan Donšan, tak je v každém potře- případě potřeba zaručit kontrolu těch zařízení. To je jasné. Vidím, že jsou zde tedy kritické připomínky a otázky, dostávám je i ve své zemi. Zda tedy to bude všechno dodržováno a respektováno, ale právě si myslím, že když můžeme ukázat teprve když to bude fungovat, tak můžeme ukázat, že to dobré. Zatím to ani neexistuje. Nejprve tento nástroj musí existovat, musí být zaveden, prováděn v terénu, abychom mohli dokázat jeho užitečnost a jeho funkčnost. Teprve v tomto okamžiku budeme moci to hodnotit a debatovat. Je potřeba, aby ty věci byly viditelné, hmatatelné v terénu. Hodně otázek zde tedy zaznělo. A já bych nyní ráda věděla, proč rada je v takové defenzivní pozici, proč není více konkrétní. Řekl, řek, říkali jste, že chybí eh, důvěra občanů, je to na nás, poslancích, abychom přesvědčovali občany a to budeme moci dělat, až ten nástroj bude fungovat, až bude mít účinky v terénu. To nám poskytne argumenty. Další otázka, jaké argumenty můžeme využívat právě proto, abychom také přesvědčili radu, aby byla více proaktivní. Děkuji. chce se někdo další přihlásit o slovo, nebo chce někdo odpovědět? Já určitě nebudu schopna, a pan Danžán ještě, hm, nebudu schopná vám poskytnout argumenty, ale určitě platí to, že až to bude fungovat, tak to budou důkazy, to platí pro mnoho věcí, nicméně tedy musíme dokázat konzistentnost. Není důvod, proč by tento nástroj když bude mít dobrý, dobře koncipovaný mechanismus na podporu těch projektů, pokud by bylo potřeba ho zastavit, přizpůsobit nebo změnit podmínky, protože podmínky prostředí v různých zemích se mění, tak samozřejmě to je možné, se na to podíváme. Není to všechno nebo nic ale je to vlastně nová věc pro Evropskou unii a my vlastně zde navrhujeme něco nového, takže já si myslím, že je to konkrétní, specifické téma. Musíme se podívat na ty záruky, na ty pojistky i třeba v jiný, z jiných oborů, z jiných odvětví, zda se dají aplikovat i na toto, nebo zda je potřeba vytvořit něco zcela nového tak abychom byli schopni hovořit o transparentnosti, odpovědnosti, a vzhledem k veřejnosti, tak je to potřeba, aby to bylo funkční. Děkuji, pan Buše. Máte jen, máme už jenom pár minut. Já bych také se chtěl zeptat, položit jednu otázku. Hovoříme zde o třetích zemích. Domníváte se, že mezi těmito třetími, k těmto třetím zemím patří Ukrajina? Prosím, máte slovo. K té otázka, odpověď na tu otázku. Navrhujeme to bez zeměpisného omezení, když si přečteme závěry rady z listopadu tak tam se vlastně sice zdůrazňuje Afrika, ale uvádí se, že není omezení, co se týká o oblast působnosti, takže když o tom rada rozhodne, tak mohou být eh, prováděny akce a opatření podporující Ukrajinu. Nevím tedy přesně, co konkrétně se udělá, ale mohou být. Pokud o tom rada jednomyslně rozhodne, tak ano, tak Ukrajina může být v oblasti působnosti. Co se týká otázky paní zpravodajky, Myslím si, že souhlasíme s tím, že musíme mít kontrolu tohoto nástroje. Tam myšlenka v tom nástroji je pro podporu míru tedy, ale ta myšlenka je, že Rada vlastně musí jednomyslně přijímat rozhodnutí o těch jednotlivých akcích. Bude tam výbor členských států, který schvaluje rozpočet a vlastně musí tedy pravidelně schvalovat financování. To je účetní dvůr samozřejmě se tím bude zabývat. Jak už jsem vlastně vysvětlil, myšlenka je ta, to už bylo v tom návrhu, že budou kontroloři, auditoři, kteří budou tedy kontrolovat zda tedy finanční zájmy členských států jsou chráněny, ale zda také to vybavení nebo to, co se skutečně udělalo, zda to odpovídá principům dohody a zda jsou plněna eh, lidská práva dodržována, zda jsou plněny ty cíle v oblasti míru a bezpečnosti. Jakým způsobem to prezentovat občanům členským, členských států? Občané možná cítí tedy, že situace je určitým způsobem vyhrocená, v současné nebezpečnější. Když jsem byl mladý, tak byla místa, kam jsme nemohli cestovat. A samozřejmě některá místa jsou stále nebezpečná. A tady tento nástroj by měl poskytnout Evropské unii schopnost jednat, působit v konkrétní situaci, kterou máme v okolí tedy nebo kolem nás, pokud to bude zapotřebí, pokud o tom rozhodnou tedy členské státy, že se bude jedno, to potřeba jednomyslné rozhodnutí, aby máme zde zásady týkající se lidských práv, je dobré, aby Evropská unie měla tuto schopnost a tyto kapacity, aby tedy ujistila evropské občany, že můžeme jednat v některých případech, kdy bude potřeba, v souladu s těmito principy a s těmi hodnotami, které e, jsou stanoveny. Samozřejmě nevím, jestli je to dostatečný argument pro vás jako poslance, ale... Thank you, Mr. Boucher. E, děkuji vám, pane Buše. A také chci poděkovat e, i druhému našemu hostu, tedy oběma našim hostům. Eh, pro mě osobně to byla velice užitečná diskuse. Než ji ukončíme, dovolte mi několik poznámek, eh, které se týkají toho pozadí eh, tohoto bodu 3. Termín pro pozměňovací návrhy 15. ledna v poledne. Paní Voutmans. Je to tak, že? 21. Eh, února eh, bude schvalování v AFET. Takže tímto můžeme ukončit eh, bod 3 našeho programu a děkuji vám. Next point. Další bod. máme společně s Výborem pro zahraniční věci a jde o bezpečnostní situaci v Azovském moři a Kerčském průlivu. Uděláme si tedy eh, přestávku do 4 hodin. 12 minut. 12 minut přestávka. Thank you very much. Thank you very much. Pleasure. Bye.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 Ladies and gentlemen. Eh, dámy a pánové, eh, dovolte, abychom pokračovali v našem programu. Další bod na programu je bezpečnostní situace v Azovském moři a v Kerčském průlivu. Vítám naše hosty. Eh, dovolte, abych je představil postupně. Dirk Schiebel, vedoucí divize EUS. Robert Pščel je vyšší důstojník pro Rusko a západní Balkán v NATO, v hlavním štábu NATO. Oleksij Makejev, politický ředitel na Ministerstvu zahraničních věcí Ukrajiny. Vítejte. A v neposlední řadě Amanda Paul, eh, politická analytička eh, v European Policy Center. Jak si zorganizujeme naši diskusy? Eh, chci říci, že před měsícem jsem měl možnost zúčastnit se návštěvy Mariupolu a Azovského moře s naším podvýborem. Jak víte, 25. listopadu Dvě eh, ukrajinské obrněné lodi a jeden tažná loď byly předmětem útoku ze strany Ruska. A šest ukrajinských námořníků bylo zraněno při tomto útoku. 24 eh, ukrajinských námořníků bylo zadrženo. Eh, pak pan Porošenko eh, vyhlásil, že je nutné zahájit válečný stav v několika regionech Ukrajiny. Dámy a pánové, vy víte, že situace je velmi obtížná. Eh, že tady není možné vyloučit, že dojde k další eskalaci napětí. Myslím, že si můžeme zorganizovat naši diskusi s našimi hosty panelu i se členy Evropského parlamentu. Nemáme moc času a navrhuji, aby eh, každý z našich panelistů měl pět až sedm minut k dispozici. A začneme panem Makejevem z Ukrajiny. Prosím, pane Makejeve, pět až sedm minut, máte slovo. Děkuji. Eh, děkuji vám, pane předsedo, pane Štětino. Děkuji za to, že jste mě pozvali a dovolte, abych začal tím, že eh, pochválím váš podvýbor za to, že řešíte tuto otázku eh, u krčského průlivu mm, a v Černém moři a v Azovském moři. To je eh, region, který je teď opravdu v situaci, která se mm, velice vyvíjí a mm, váš podvýbor Eh, diskutuje o této situaci po třetí. Eh, a to, že jste také navštívili v nedávné době Ukrajinu, abyste se podívali přímo na místě eh, a dozvěděli si od ukrajinských orgánů, od těch místních orgánů, jaká je tam situace, to je také pro nás velice důležité. Situace dnes opravdu vyžaduje mezinárodní eh, postoje. Děkuji vám, že jste v této věci vedoucí silou a že tuto otázku máte na programu eh, v evropských institucích. Dovolte, abych stručně popsal, co se stalo. Eh, máme tady tři ukrajinské lodě, které prováděly obvyklé operace, jeli z jednoho přístavu na pobřeží Černého moře do Azovského moře eh, směřovali do Mariupolu. To je standardní eh, operace, rutinní eh, operace, která je obvyklá u jakékoliv námořnictva. Byla to malá skupina a nebyly tam žádné nějaké další velké zbraně na palubě. A brzy ráno eh, podle pravidel eh, moře plavby oznámili pobřežním orgánům Ruské federace, eh, že tam plují. A teď bych začal, že uvedu, co udělali Rusové. Rusové řekli, že Ukrajina vůbec nemá právo tam být, a um, oni tvrdí, že to byla ukrajinská provokace a že celý incident spustili Ukrajinci. Ale jaké porušení, jakých pravidel tady podle nich bylo, to je naprosto nejasné. Eh, především eh, ruská, ruskou hranici ukrajinská plavidla vůbec nenarušila, ani legálně, ani ilegálně, vůbec nenarušila tuto hranici. A pluli, pluli co nejblíže k ukrajinskému břehu. Nešlo k žádnému porušení té 12-mílové zóny, nešlo k žádnému porušení ruské hranice, jak tvrdí rusové. Postupují podle námořního práva OSN. Tady přece je svoboda eh, mořeplavby, kterou zaručuje mezinárodní právo. To znamená, že dočasné eh, obsazení ze strany Ruska tady nic nemění na tomto námořním právu. Existují stále bilaterální smlouvy, které platí mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Nadále platí eh, tato bilaterální smlouva a je to právě otázka toho, že Azovské moře a Kerčský průliv jsou mezinárodní vody a to je v článku dvě této smlouvy. A že jak eh, vojenské, tak i obchodní lodě mohou plně eh, využívat této svobody Eh, dochází tam ke kontrole eh, obchodu. Rusko zablokovalo eh, průliv, průplav, průliv tím, že tam byla, byl tanker, který zablokoval celou tu, celý ten prostor pod největším obloukem mostu. A Neumožňovalo se tedy, neumožňovala se tedy plavba. My jsme to několikrát ověřovali, eh, nedošlo k žádnému oznámení ze strany eh, Ruské federace o tom, že by kerčský průliv byl uzavřen. Ruské síly eh, s podporou helikopter a mm, bojovníků byly vyslány na moře. Eh, snažili se zablokovat ukrajinská plavidla a prováděli velmi nebezpečné manévry. Eh, to je tady zcela jasné, eh, kdy jsme viděli, jak do té tažné lodi Ukrajiny narazila jedna loď pobřežní stráže Ruska my vidíme, že došlo k nevyprovokovanému útoku na ukrajinské lodě. To je opravdu akt agrese. A navíc, když se naše lodě rozhodly, že se vrátí zpět do ukrajinského přístavu Oděsy eh, v Černém moři, tak Rusové začali je pronásledovat, útočit na ně eh, zbraněmi. Ukrajinské lodě nezahájily palbu, ani, ani neopětovaly palbu je třeba náležitě pochopit eh, závažnost celé situace a pochopit, že Rusové použili zbraně a eh, vlastně zadrželi ukrajinské lodě v mezinárodních vodách. Zachytili jsme radiovou komunikaci mezi ruskou posádkou a jejich nadřízenými. Z, toho bylo, eh, z tohoto dialogu bylo zcela jasné, že eh, ten eh, útok nebyl nějakou, nějakou improvizací, nebyl spontánní. Opravdu je to akt agrese vůči Ukrajině. Eh, a to podle usnesení eh, valného schromáždění OSN z roku 1974. To, co Rusko dělá v tomto regionu, je, že se snaží uzavřít jak pro Ukrajinu, tak i pro mezinárodní eh, plavbu Azovské moře. Oni se snaží tímto způsobem potlačit ekonomiku Ukrajiny, poškodit ekonomiku Ukrajiny a možnost také útočit na Ukrajinu z lodě. Eh, Ukrajina eh, musela reagovat tím, že vyhlásila válečný stav. Vzhledem mm, k situaci to bude omezeno na 40 dní v deseti ukrajinských krajích, které jsou blízko eh, hranic u Azovského moře a u Černého moře. Ano, musíme pochápat tak, že jde o obranou e, akci, která nám má lépe pomoci e, připravit se na to čelit této provokaci ze strany Ruska. E, jaký je dopad všech těchto ruských agresí? Teď, jak váš podvýbor velmi dobře ví, Máme eh, teď eh, eh, přes 70 vězňů. Máme 24 vězňů válečných, vlastně válečných zajatců, které Rusko považuje za zločince, ačkoliv jsou to váleční zajatci. Poslali je do Moskvy a Během všech těchto dní jsme neměli možnost kontaktovat eh, tyto naše členy posádky, tyto námořníky. Ani ze strany konzulátu, ani ze strany OSN nebylo možné je kontaktovat. Ani Červený kříž neměl možnost je kontaktovat, ani žádné jiné mezinárodní organizace. A my požadujeme, Eh, aby Mezinárodní výbor Červeného kříže mohl zasáhnout v této otázce, aby měl přístup k těmto našim válečným zajacům. Já eh, už skončím jednou velice důležitou věcí. To je taková výzva k Evropskému parlamentu, k vašemu výboru. Eh, prosím, žádáme o větší podporu, žádáme o to, abyste měli vedoucí úlohu v té mezinárodní reakci tváří v tvář ruské agresi v Černém moři. My jsme velmi uvítali usnesení Evropského parlamentu o Azovu z října. Vítáme eh, také reakci ESVČ a eh, reakce evropských institucí. Eh, navrhovaná opatření by se opravdu měla v praxi projevit konkrétními kroky. Taková je situace. Když se zhorší situace v Azovském moři, tak říkáme, nejde pouze o bezpečnost Ukrajiny, ale jde tady o velkou výzvu pro bezpečnost Evropy a pro celou euroatlantickou eh, komunitu. Takže eh, prosím, je třeba toto uznat jako agresi a apelovat na Rusko, aby ukončilo tuto agresi. Je třeba eh, uznat, že těch 24 ukrajinských námořníků jsou váleční zajaci a je třeba eh, apelovat na Rusko, aby je propustilo. A Kerčský průliv je mezinárodní vodou a měla by tam platit eh, svobodná plavba. Eh, ukrajinské lodi, evropské lodi, eh, lodi pod evropskými vlajkami musí mít plný přístup do Azovského moře. A také eh, na vás apeluji, zajistěme, aby Rusko neslo plnou odpovědnost za své agresivní činy. A důležitý nástroj, který má Evropská unie, jsou sankce. Sankce proti Ruské federaci Eh, proti jejich přístavům v Azovském moři, proti eh, ním, kteří jsou zodpovědní za tento čin agrese. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane. Děkuji vám za vaše vysvětlení a děkuji vám i za ten apel, který jste tady eh, pronesl. Já myslím, že ten apel je velice důležitý. Mr. Schübel, the floor is yours, please. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, kolegové. Přátelé, jsem rád, že jsem znovu v Evropském parlamentu, i když bych si přál, zde byl eh, v lepší situaci a bych mohl hovořit eh, k, k vám. Pan Makiev říkal závažné věci, není třeba, abych je opakovat a hovoříme o e, re, reakci, o které si myslíme, že ji máme přijmout my i vy, SVČ. 28. listopadu jsme velmi jasně vyjádřili jednoznačnou pozici EU a členských států. Zazněla tři vyjádření ze strany Evropské unie a my jsme se vyjádřili hned po tom incidentu 26. listopadu a já eh, jsem eh, se mm, eh, vyjádřil, nebo my všichni jsme se vyjádřili všech 28 států a dále G7 se k tomu vyjádřilo, to znamená nejdůležitější země světa. V současné době si myslíme, že je na imperativ pro všechny, aby se deeskalovala ta ta situace a v Evropské komunitě jsme všichni vyjádřili své obavy z té situace a myslíme si, že mm, se dalo předpokládat, že se věci budou takto vyvíjet. A e, rovněž e, se to týká výstavby e, nebo konstrukce Kertského mostu. K eskalaci došlo E, tedy v Azovském moři a Kerckém průlivu Rusko e, zadrželo lodě a zajalo e, posádky z těchto lodí. Rusko ukazuje, že dále militarizuje tuto oblast, což je úplně nepřijatelné a proto je třeba deeskalovat tu situaci, žádat, aby Rusko uvolnilo plavidla, stejně tak, aby osvobodilo eh, námořníky, kteří jsou zajati. Dále eh, je třeba eh, poskytnout pomoc zraněným. Vůbec jsme neslyšeli, že by jim byla nějaká pomoc poskytnuta. A dále provoz s Azovském moři a v kerském průmyslu eh, eh, průlivu musí eh, být bez omezení. O tom jsem taky nic neslyšel a jak ruské, tak ukrajinské lodě musí mít možnost tam volně proplouvat. Podle našich informací eh, ukrajinské lodě, které tam přijíždějí z Azovského moře, jsou eh, ruskými, eh, ruskou pobřežní stráží limitovány. To působí závažné ekonomické škody tomuto regionu a rovněž taky evropským společnostem, kterým pod jejich vlajkou lodě plují eskaluje tato situace a v Azovském moři vidíme, jak e, se zvyšuje e, napětí, pokud se nedodržují mezinárodní úmlevy. E, ta výstavba Kerckého mostu se uskutečňuje bez, nebo uskutečňuje bez Eh, souhlasu Ukrajiny a dále narušuje integritu eh, Ukrajiny. Eh, omezuje, Rusko omezuje kvůli tomu mostu průjezd lodí, protože nejde jenom o to, že se pod ten most vejdou lodě v určité velikosti, což dříve nebylo. A zpět k té militarizaci. Militarizace Azovského moře není v zájmu nikoho a ještě více destabilizuje situaci v regionu, která je i tak velmi křehká. Je třeba zachovat eh, suverenitu a územní integritu eh, Ukrajiny eh, nepřijímáme nebo nepřipouštíme, odmítáme anexi eh, Krymu, Krymského poloostrova. My jsme toto už vyjádřili a předpokládáme, že eh, Ruská federace splní to, co jsme vyjádřili v tomto smyslu. Eh, Evropská unie ústy paní Mogherini se vyjádřila, když začala ta eskalace a žádáme, a spolupracujeme se, eh, se svými partnery a nepřestaneme, dokud naše požadavky nebudou splněny. O slovu pan Pščel. Floor is yours, Mr. Pščel. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji za pozvání. Myslím si, že je důležité, že zde sedíme takto vedle sebe zástupci NATO, Evropské unie, Ukrajiny, protože pozice naší organizace vlastně je velmi podobná, jak zde už bylo vyjádřeno. Takže možná bych vám řekl tedy, nebudu tedy hovořit do detailu o tom, jaká byla reakce na to, na využití vojenských sil ruských vůči Ukrajině. Nicméně chronologicky jsme tedy mm, vydali usnesení následujícího dne. Generální tajemník telefonoval s prezidentem Porošenkem a bylo dohodnuto, že NATO a Ukrajina budou eh, konat meziná, eh, zorganizují mezinárodní schůzi komise Ukrajina NATO ten týž den a NATO Potom bylo tedy vydáno plné usnesení všemi spojenci. Tady ještě se k tomu vrátím. Také se konala schůze s s řečníkem, s, s mluvčím vrchovné, vrchovné rady a dnes eh, generální tajemník na tiskové konferenci také hovořil o těchto tématech. A Zítra začnou v NATO významné schůze zahr- ministrů zahraničí. První schůze si mys- bude schůze s ukrajinským a gruzínským ministrem, pokud se nemýlím. Paralelně s tím mý kolegové dnes konali schůzky s ukrajinskými partnery na, na, o národních akčních plánem, což jsou důležité prvky spolupráce, kterou máme s Ukrajinou. Abych se tedy vrátil k tomu prohlášení, usnesení, je, myslím si, že je velmi jasně tam jasné, že tedy využití, že spojenci vyzývají Rusko, aby zajistilo svobodu plavby a volný přístup ukrajinským plavidlům eh, v této oblasti, což je opravdu jejich eh, právo. Není žádné odůvodnění pro využití této vojenské síly ze strany Ruska. Ten apel tedy byl vyjádřen, a aby tedy to tak bylo bez prodlení tedy umožněno ukrajinským pravidlům dále na to opakuje svou podporu územní integritě a svrchovanosti Ukrajině, pokud jde o námořní a pozemní hranice. Také odsuzuje nelegální anex, anexi Krymu ze strany Ruska a potom výstavba Kerčského mostu bez eh, schválení, bez souhlasu Ukrajiny je dalším zásahem proti územní svrchovanosti a budeme nadále poskytovat jak politickou, tak praktickou podporu Ukrajině v rámci už naší existující spolupráce. Na to bude nadále monitorovat situaci samozřejmě. V tom usnesení je, jsou, je uvedena politická i praktická podpora tam je tedy vyjádřena také naše politická pozice. Já bych nyní řekl pár slov o té praktické podpoře pomoci, protože si myslím, že ten roční program, o, kterým, o kterém diskutujeme spolu s Ukrajinou, obsahuje praktické záležitosti naší podpory a spolupráce. takovou komplexní spolupráci je tam ze strany NATO tedy a také jednotlivých spojenců podpora. Jsou tam konkrétní spořvěřenecké fondy v oblasti bezpečnosti a obrany, například pro komunikaci, kontrolu, tedy tyto trust fundy, logistika, organizace, kybernetická obrana, eh, lékařská péče nebo trust pro lékařskou rehabilitaci také máme velice důležitou platformu a očekávám, že tato platforma bude ještě více využívána proti hybridním hrozbám. Ta by měla vlastně usnadnit operace a boj proti a posilování e, odolnosti a kapacit proti hybridním hrozbám. A jsou tam ještě další záležitosti, e, součásti té spolupráce to všechno bude pokračovat a předpokládám, že se to bude i zintenzivňovat. Druhé téma, o kterém bych se chtěl zmínit, se týká naší operativní přítomnosti v tom regionu od anexe Krymu v roce 2000, no tak vlastně posílilo na to svou přítomnost v Černém moři. Máme, vyslali jsme patroly v do Černého moře. Máme tam plavidla, lodě na to, které tráví více času v této oblasti, asi 120 dnů oproti 80 dnům v roce 2017. To jsou patroly to a potom samozřejmě také jednotlivých členských zemí to. Něk, někteří spojenci, spojenci se tam tedy zapojují a provádějí také pravidelné přelety nad Černým mořem, například eh, Rumunskou, v Rumunsku v Krajově máme umístěnou brigádu. Tři členové na to Bulharsko, Rumunsko a Turecko využívají své vlastní kapacity v regionu Černého moře, takže je tam poměrně velká přítomnost na to. Nadále budeme hodnotit, jak se ta situace bude vyvíjet v budoucnu. Myslím si, že tímto ukončím eh, svou, svůj příspěvek ze strany NATO. Je to opravdu, pro NATO je to opravdu velice závažné téma, závažná věc, kterou, která si vyžaduje velkou pozornost. A dobrou spolupráci na to s partnery. Takže já si myslím, že ukončím svůj příspěvek tady a rád odpovím na vaše případné otázky. Děkuji. Moc krát, moc, moc krát dík. Eh, many thanks, Mr. Chair. Děkuji vám moc krát. A další řečnice je paní Amanda Paul. Thank you very much. Děkuji vám a děkuji, že jste mě pozvali na toto dnešní zasedání. Je pro mě vždy potěšením tady být. Já budu mít krátké vystoupení, protože si uvědomuji, že není dost času. Chci jenom říci, že tento incident byl opravdu předvídatelný a um, e, prostě e, je to um, velmi napjatá situace a přesně k tomu došlo, jak se to dalo předpokládat. Eh, už eh, asi v září eh, jsme konstatovali, že narůstá napětí a že je tady hrozba eskalace. Můj kolega Andrew Wilson z Evropské rady Eh, pro zahraniční věci také napsal takovou informaci, kde varoval, že tady je nebezpečná, nebezpečný vývoj, eh, že by měla být vyslána mezinárodní monitorovací mise do Azovského moře, aby sledovala vývoj situace. Eh, bohužel se mezi tím nic nestalo ze strany mezinárodního společenství a věci se vyvinuly do této velmi závažné situace. Eh, je to velká výzva eh, vůči ukrajinské bezpečnosti. Eh, je to otázka možnosti kontrolovat svrchovaně své vlastní hranice. A to je pro Ukrajinu tady velmi těžké. Eh, je to v součástí dlouhodobé snahy Kremlu destabilizovat eh, Ukrajinu, tak jak to probíhá již od obsazení Krymu. Eh, Rusové postupně militarizují eh, celou, celý region Černého moře, eh, včetně černomořské flotily a stále se snaží posílit svou dominanci v této oblasti. Tak se to opravdu vyvíjí, když vidíme již věci, které se staly v okupované části Gruzie, kde vznikla vojenská základna, dále Eh, jsou další eh, plány. Eh, není to pouze vůči Ukrajině, ale bohužel právě Ukrajina je tady velice citlivým bodem a citlivým cílem ruské agrese. Myslím, že doposud nebyla skutečně seriózní eh, odezva od eh, mezinárodního společenství, kromě vyjádření obav a vyjádření znepokojení. Eh, je třeba hovořit i o ekonomice, protože jestliže Ukrajina nemá přístup ke svým přístavům v Azovském moři, tak to je velmi závažná situace, protože to má velký dopad na HDP Ukrajiny. A I to si musíme uvědomovat. Ukrajina potřebuje mít přístup do eh, průlivu. Je tady velké riziko, že Rusové by vlastně mohli chtít úplně uzavřít eh, kerčský průliv eh, a tím ještě více ovlivňovat ukrajinskou ekonomiku. Eh, vlastně by mohli vytvořit ještě novou frontu, kromě té fronty, kterou už mají v Donbasu, eh, také ji vytvořit novou frontu ještě tady. A to je opravdu velmi závažná situace. Ale abych byla stručná, chci ještě uvést několik příkladů toho, co by mohlo být v této fázi ze strany mezinárodního společenství učiněno. Eh, já vím, že to není příliš populární hovořit o sankcích, ale to je první věc. Kromě toho, že by se udržely sankce, které již platí, Eh, tak eh, zasedání eh, ministrů zahraniční EU e by tady mohlo rozhodnout. Jsou tady námořníci, kteří byli zadrženi a nebyli propuštěni. Proto by měly být přímo konkrétní adresné sankce. Ehm, jistě je, samozřejmě mohou to být ob, obecně vzato sankce pro porušování lidských práv na Krymu i jinde, ale i adresné sankce. A teď se ještě vrátím k tomu, co navrhoval Andrew Wilson. Eh, právě vyslat eh, pozorovací mezinárodní misi eh, do těch mezinárodních vod. Rusové tady obvinují Ukrajinu, Ukrajina zase obvinuje Rusko, takže mezinárodní pozorovací mise, vyšetřovací mise, ta by opravdu mohla si udělat úplný obraz, jak to vypadá aby se zabránilo další eskalaci. A chci vyjádřit souhlas s tím, co řekl kolega z NATO. A na to ano, na to posílilo eh, svou přítomnost, ale myslím, že by se i v tom mohlo udělat více a posílit ještě více eh, úlohu NATO, eh, udělat tam více rotací lodí USA, které mají velikou flotilu, by tam mohly do Černého moře vyslat nějaké lodě, nechat je tam nějakou dobu dobu. A možná také velice důležité je posílit obranu Ukrajiny, protože je to otázka, jaké tady jsou dnes kapacity. E, poskytnout e, e, rakety proti lodím a také poskytnout i civilní vybavení, aby bylo možné pro Ukrajinu bránit se sama. Děkuji. Děkuji. Dámy a pánové, vemte si sluchátka take your phones. I will speak uh, in my language, it is Czech language. Eh, využiju své možnosti, které tady mám jako předsedající a eh, rád bych, než dám slovo eh, všem ostatním členům našeho, našeho výboru, položil dvě otázky. A jednu otázku bych měl na pana Šíbela. Pane Šíbele, mně přišlo tady zajímavé, že ani jeden z vás, panelistů, nepoužil to správné slovo, které je třeba v této situaci použít. A to je mluvit o imperiálnosti Ruské federace. Já myslím, že už je na čase, abychom mluvili ve správných termínech. Má otázka je, se týká samozřejmě sankcí. Já tam často jezdím na Donbass, mluvím jak s příslušníky armády, tak eh, s příslušníky dobrovolnických batalionů. A obojí, oba se mě ptají, proč vy, Evropská unie, jste se na nás vykašlali. My můžeme ztratit důvěru Ukrajinců a jestliže chceme spolupracovat, tak prostě se musíme o ní ucházet. A má otázka zní, pane Šíbele, eh, šlo by například přitvrdit sankce jednak eh, ty osobní, já bych například viděl eh, přitvrzení sankcí všem členům horní komory ruského parlamentu. Horní komora ruského parlamentu eh, Vladimíru Putinovi schválila vstup vojsk na Ukrajinu. To by bylo eh, jako eh, velmi působivé sankcionování. A potom se ptám, jestli by jako sankce nešlo použít v této situaci zákaz vstupu ruských lodí do přístavu Eh, zemí Evropské unie. To je na pana Šíbela. A já mám ještě teda jednu otázku. Hmm, jednu otázku potom, jestli zbyde čas, bych měl teda na eh, pana Špela. A nyní tedy bych zahájil diskuzi a myslím, že paní Můdy. Paní Moody. Floor is yours. Thank you very much. Děkuji vám. A děkuji také hostům za to, že přišli. Je to opravdu demonstrace eh, toho, jak eh, výbor bere vážně tuto záležitost. Já si myslím, stejně tak, jak zde zaznělo, pokud jde o mm, spojení eh, Gruzie a Ukrajiny a ministrů eh, často se odkazuje na to, co se stalo eh, v Gruzii v roce 1995 eh, a hovoří se o tom, že to vlastně ten přístup tehdy umožnil další po příští akce vůči Ukrajině. A vy jste se zmiňoval o dalších vojenských akcích, takže to by mě zajímalo trošku podrobněji, v jaké fázi se nacházíte, pokud jde o toto. A dále další řečníci se zmínili také o tom, a já doufám tedy, a jsem přesvědčena o tom, že ty současné sankce budou v prosinci pokračovat, ale ptám se, zdá je e, požadavek na další konkrétní akce, které budou následovat a e, budou odpovídat e, vlastně tomu, o čem se zmiňovala paní Pol. A dále zde zazněla zmínka týkající se monitorovací mise středomořské. A já eh, mám otázku na pana Pščela. Zda jsou nějaké plány v tomto smyslu, anebo zda se připravuje taková věc. A když se teď dostáváme k současnému stavu. Nepodařilo se mu se mi eh, sledovat pořádně eh, to, jak jsou zapojeny další státy a jaká byla reakce Turecka konkrétně. Děkuji vám. Eh, I have a question to Mr. Jur- Mám otázku na pana Jurka. Chcete hovořit? Ano, rád bych se zeptal na reakci Německa na výzvu pana Porošenka eh, ohledně podpory v Azovském moři. A chtěl bych se zeptat, jaké je hodnocení krymských eh, úřadů, eh, pokud jde o účast v Minské eh, dohodě. Tam jde o celou Evropu a tam se dále jaké jsou další požadavky eh, Ukrajiny ve směru k Německu a dalším státům NATO. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Harms, máte slovo. Thank you. I... Eh, děkuji vám. Já jsem velmi ráda, že máme eh, toto Eh, tuto schůzi, frustroval mě eh, summit eh, G20 v Brazílii. Zazněla tam jasná zpráva od prezidenta Putina, který hovořil o tom, že ta válka v Ukrajině skončí poté, co až pan Porošenko už nebude prezidentem Ukrajiny. Já jsem toto prohlášení považovala za šokující v souvislosti se s tím problémem v Kerčském průlivu a e, e, e, týká se to i na to a my bychom nebyli, neměli být příliš slabí, pokud jde o nové výzvy a k jak o tom kolegové začali hovořit, eh, pokud já vím, tak je mandát monitorovací mise a eh, ten by mohl být rozšířen nebo použit i na monitorování v kertském průlivu. Takže můžete se k tomu vyjádřit a Eh, říci, zda jste připraveni k takovému rozšíření. A další věc je eh, účast na to. Eh, mám, jsou určitá čísla, zvýšila se přítomnost na to v Černém moři, ale co znamená konkrétně tato přítomnost NATO v tomto regionu, kde vidíme problém, konkrétně v Azovském moři a v Kerčském průlivu? A poslední otázka je trošku odlišná a ta se týká spíš vývoje na Ukrajině. Město Mariupol má velké problémy a má jich čím dál tím víc eh, kvůli blokádě. A eh, je to, ta situace je tam nestabilní, jsou tam politické problémy ta situace je eh, čím dál tím nestabilnější, tak jak, ekonomická, tak jak se zhoršuje ekonomická situace. Eh, bude EU více přítomna v Mariupolu, aby se ta situace tam skonsolidovala? A poslední otázka. Eh, my byly odloženy regionální volby. Kdy se uskuteční? a uskuteční se vůbec? E, já myslím, že zorganizujeme diskuzi tak, že e, uděláme první kolo odpovědí e, na ty... A ah, sorry, we organize... That's, fine, that's fine, I, do understand a bit. <laughs> Of course. Takže první, první kolečko odpovědí uděláme teď. První kolečko odpovědí teď, takže kdo chce začít? Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Já se pokusím odpovědět na všechny. Paní Mude, ano, Gruzie reaguje a ta slabá odpověď na Karim vlastně. Není žádné tajemství pro někoho tady, že Rusko testuje, vlastně zkouší naši odolnost, naši schopnost odpovědi, reakce, zda jsme schopni silně reagovat a odpovědět na tu provokaci. A my jsme se poučili už celá století z sousedství, tedy z těch století sousedství s Ruskem a z doby ukrajinské nezávislosti, že Rusko vlastně Eh, mm, rozumí pouze síle, že je potřeba jednat s ním z, pozici, z pozice síly. Skutečně slovo sankce není populární, bohužel, zde v, v Bruselu a v mnoha tedy evropských hlavních městech ale prosím, uvědomte si, že je to jediný mírový nástroj, který, který Evropané mají k tomu, aby ukončili ruské vojenské akce. Druhá, druhá část té, té, toho biznesu už vlastně odvádějí ukrajinští vojáci na těch více než 400 kilometrů hranic vlastně s Ruskem a nyní vidíme agrese na moři, takže Rusko vlastně začalo už v roce 2013 a nyní provádí tedy vojenské akce na moři a to je velice nebezpečné. A z tohoto důvodu ty sankce jsou velice důležitý nástroj. A to je, co jsem chtěl navrhnout také panu Jurkovi, nebo odpovědět na to, co říkal pan Jurek a paní Harms. Podívejte se na tyto sankce. Zákaz eh, vlastně ruských přístavů do Jejsk a zákaz, aby ruských lodí, ruským lodí, aby mohli připlouvat do těchto přístavů a do evropských přístavů a samozřejmě akce proti, a sankce proti těm, kteří nařídili nebo tyto uh, akce eh, těch vojenských uh, ozbrojených sil. To je, to je také důležitá součást těch sankcí. Pane Jurku, vy jste se ptal na akce, jak Německo reaguje a o čem se jednalo? Ano, nedávno náš, můj, náš prezident telefonoval s kancléř, kancléřkou Merklovou, myslím si, že to bylo v pondělí, aby ji požádal o, za, o intervenci. Já na úrovni politických eh, ředitelů jsem minulé pondělí také diskutoval se zástupci. Mm, máme eh, silnou odpověď tedy naši, z našich německých partnerů, kteří zásadně odsuzují vojenskou akci ruskou vůči Ukrajině a musíme toto odsouzení přeměnit v akce, v činy. A zde by vlastně se měla ta vedoucí role eh, poslanců Evropského parlamentu také projevit. Mise ta speciální o monitorovací mise, my jsme je požádali, aby monitorovali situaci, aby zpracovali speciální zprávu o tom. Víte, um, eh, possibilities are OEC naše možnosti jsou poněkud limitované, protože tato organizace asi neumožní prodloužení toho mandátu, ale je to vlastně to, co očekává eh, mezinárodní společenství také. Potom rozvoj, vývoj na Ukrajině, co se týká infrastruktury v Azovském moři. Paní Harms, to je právě to, co očekáváme od Evropské unie, že by měla o tom přemýšlet pomoci nám vytvářet infrastrukturu pro ekonomický rozvoj v oblasti města Mariupol pomáhat, kde vlastně trpí civilní obyvatelstvo tou situací a pokud by Rusové byli schopni zablokovat ty moř, námořní přístavy, tak by to velice poškodilo HDP Ukrajiny a toho regionu. Takže investovat do projektu, infrastrukturních projektů v Mariupolu a v okolí a také pomáhat budovat naše obrané kapacity to je spíše apel na NATO a spojence a na členské státy EU a NATO na bilaterální bázi, to je něco, co je skutečně důležité. A paní Harms, co se týká odkladu těch voleb regionálních, je tam vyhlášeno stané právo a ten právní to, to požaduje vlastně a myslím si, že centrální volební komise informovala o odložení těchto voleb, ale ještě jednou 30, 40 mm, dní toho staného práva. Zatím toto bylo takto stanoveno. Omlouvám se, že jsem možná hovořil příliš dlouho, ale doufám, že jsem odpověděl na většinu otázek, které zde zazněly. Děkuji vám a děkuji za všechny otázky. Já začnu odzadu. Eh, otázky paní Harms. Zda bychom nemohli dělat více eh, pro Mariupol, pro město, pro region kolem Mariupolu. Tak zaprvé, my už teď děláme hodně, eh, protože je tady program 50 milionů eur pro revitalizaci východní Ukrajiny. A proč teď hovoříme o mm, podpůrné skupině v radě s našimi členskými státy. Tam právě zdůrazňujeme tady tento program. Eh, mm, uvědomuje si si, že je tady eskalována situace v Azovském moři, takže budeme tomu říkat eh, plán zaměřený na decentralizaci, na eh, místní zprávu, samozprávu a specificky i zaměřenou na Mariupol, kde bychom chtěli vytvořit centrum, regionální centrum pro vyškolování lidí. Budeme také financovat osvětlení ulic v Mariupolu. Eh, to je také otázka modernizace. Eh, vypadá to teď eh, mnohem lépe a budeme také rehabilitovat kriticky důležité vod, vodohospodářské stavby, zásobování vodou. To všechno je velice důležité a já vás velmi rád bilaterálně budu informovat o dalších podrobnostech. Pak je tady taky ten program kde ještě jsou možnosti zahrnutí rozvoje místní ekonomiky v rámci procesu decentralizace, rozvoj zprávy eh, města a také eh, program zaměřený na boj proti korupci eh, aby byly mechanismy transparentnosti a skládání účtů. Takže to všechno jsou věci, které jsou již připraveny, které již probíhají a my samozřejmě rádi budeme zvažovat další možnosti. A teď otázka, zda je Azovské moře součástí mandátu OEC. Já si vzpomínám na zasedání v OEC a tam eh, bylo řečeno, že to pokrývá eh, přístavy až po Mariupol a Bordiansk, ale nikoli města jako taková. Eh, čili tady by byl zapotřebí další mandát a pan Makejev to velmi správně řekl, že budeme potřebovat souhlas všech Rádi se o to pokusíme, ale jak pan řekl, řekl pan Makejev, nebude to asi úplně jednoduché eh, získat eh, tedy eh, souhlas všech, zejména konkrétně jednoho člena OEC. A pokud je o sankce, ano, já jsem několikrát byl v těch konfliktních zónách i na východě Ukrajiny Eh, Širokina nebo dále ještě na severu a je opravdu strašné vidět, co se tam odehrává. Já tedy opravdu sdílím vaše pocity. Pocity, že je tady problém, který vyžaduje více od nás. Ale musíme také říci, že já teď tady asi veřejně nemohu něco přislíbit, bude to na radě, aby rozhodla a bude třeba souhlasu všech 28 eh, členských států, aby schválili takové sankce. Vysoká představitelka ve své deklaraci řekla, byla to poslední věta, kde je řečeno, že EU bude i nadále podrobně sledovat situaci a bude náležitě reagovat, bude-li ke zhoršení situace a bude apelovat na své partnery. Tedy především nebudou-li brzy propuštěni námořníci a lodě. Teď tedy ještě nemůžeme spekulovat o tom, jaká rozhodnutí budou přijata, ale budeme to sledovat velmi pozorně. A přijmeme náležitá opatření, která teď, jak jistě chápete, nemohu specifikovat. Děkuji. Děkuji. Máte prosím dvě minuty, máme málo času. Tak tedy opravdu velice stručně o Gruzii. Ano, myslím, že Eh, to v té době bylo chybou, že se dostatečně nereagovalo. A eh, vlastně vyslali jsme takový signál, že když chtějí, mohou ještě pokračovat dál a to se pak přesně stalo. Eh, sankce jsou jistě důležité, nejsou ještě dost silné na to, aby odradili Rusy od jejich agrese, od jejich Eh, dobrodružné politiky. Bude zapotřebí asi věč dalších sankcí, protože zatím strategické cíle Ruska jsou důležitější než dopady sankcí. Pokud je o Turecko, velmi stručně. Turecko je nesmírně zneklidněno situací, protože eh, nestabilita v daném regionu je opravdu noční můrou pro Turecko. A Eh, pokud zdroje mají pravdu, pak vypadá, že je Turecko v kontaktu s oběma prezidenty, Porošenkem i Putinem. A prezident Erdoğan se snaží být prostředníkem mezi nimi oběma. Eh, v minulosti už sehrál pozitivní úlohu, když umožnil eh, propuštění vězňů z Krymu. Eh, takže i tady uvidíme, zda dojde k nějakému pokroku díky jeho působení, ale on má tu možnost sehrát takovou úlohu. Děkuji. Děkuji a prosím, pan Pšel. Opravdu velice stručně, vy jste eh, Eh, zmínil to slovo imperiální postoj, imperiální postoj. Nevím, nevím, jestli je to přesně to slovo, které eh, můžeme použít. Možná je to spíše slovo, které trošku patří do eh, minulého století, nebo do 19. století. Nevím, jestli teď ho můžeme opravdu použít a zda to odpovídá mezinárodnímu právu, ale jisté je, že některé věci, které se staly, se tak stát rozhodně neměly. My jsme Um, uh, posílili, velmi posílili naši kolektivní obranu. Opravdu velice silně jsme ji posílili a to je uh, právě vidět, že to je zapotřebí, jak to ukazuje právě poslední vývoj uh, akcí ze strany Ruska. A také 29. Eh, budeme mít možnost projednat celou řadu věcí, no, měli jsme možnost prodiskutovat celou řadu věcí. Eh, nic eh, nebrání jednotlivým státům na to, aby pomohli no, mm, Ukrajině, aby jí byli na pomoc. Některé země, mm, které pokrývá společné prohlášení, které vydalo NATO, se takto chovají. Ano, čili rozhodně podporujeme tuto pozici. E, pane Včele, mám ještě dodatečnou otázku. Můžeme pomoci Ukrajině zbraněmi a municí? Pokud je to typ pomoci, kterou Ukrajina potřebuje, tak potom plně záleží na jednotlivých členských státech. Na to jako takové nemá mandát a myslím si, že Ukrajina navíc není na černém seznamu, pokud jde o e, regulace e, o OSN nebo právo Evropské unie, takže e, je e, to právo partnerských států e, Ukrajiny Ukrajiny. Eh, a na to má Ukrajina hodně partnerů. Je pět hodin. Děkuji tedy všem za účast, protože nás ještě čeká bod číslo pět na pořadu jednání a já bych eh, požádal eh, paní Moody, aby předsedala této části programu.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 Okay, ladies and gentlemen. Uh, eh, dámy a pánové, vážení eh, kolegové, vážení hosté, je pro mě ctí i eh, výsadou předsedat tomuto slyšení na téma ruský vliv v jeho východní Evropě. Paní Moody jako předsedkyně se nahrazuje paní Fatiga hovoříme o svých eh, sousedech v jeho východní Evropě. Víme, že eh, těchto šest zemí prochází velmi obtížným eh, procesem transformace, mají velké dědictví z minula Jde o jejich budoucím možném členství v Evropské unii z hlediska NATO v NATO a účast na míru jsou zde zahraniční vlivy, které destabilizují celý region. A dnes se zaměříme na ruský vliv v regionu a jsem přesvědčen, že naši experti v širším kontextu by mohli je zahrnout také eh, Turecko, země zálivu, Čínu a klíčového partnera našeho Spojené státy. E, e, e, pomoc EU záleží, je podmínečná, záleží na žádostech a příslušném zájmu. Zatím co Eh, my se snažíme tam situaci zlepšit, Rusko nikoliv. Eh, eh, používáme široký, eh, široké spektrum nástrojů. V uplynulých letech se používala takzvaná soft síla a eh, Rusko v Kremlu se snažilo využít ekonomického vlivu, energetické závislosti k přímé politickému ovlivňování, eh, vystupovalo z hlediska síly a podporovalo vojenskou rozvědku. Největší škodu škodu, kterou Rusko dělalo v tomto regionu, je dělení a e, poškozování zdrojů, e, posiluje e, etnický a politický extremismus, podporuje konflikty a znemožňuje reformy a demokratický rozvoj. Úsilí podrývat Prespa Eh, dohodu se týká například vojenských operací a spravodajských operací eh, Makedonie a Řecka. Eh, dále přispívá k politickému a etnickému rozdělení a zasahuje do vnitřních záležitostí země. Je čas, aby se Evropská unie zaměřila na jeho východní Evropu. Moskva naproti tomu se snaží zpomalit ten pokrok tam mm, v tomto regionu a to způsobuje velkou deziluzi eh, mezi eh, všemi šesti eh, východobalkánskými zeměmi. Takže co budeme dělat Myslím si, že eh, můžeme říci, že Rusko tento konflikt iniciovalo eh, používáním sval a používání jeho eh, propagandy nesnižuje Eh, napětí, ale naopak možňuje další konflikt. My máme západní Balkán mezi svými priority, prioritami. Eh, je to v rámci předvstupní eh, pomoci. Máme záměr a máme zájem na zmírnění situace Eh, na ekonomické nezávislosti, konkurence, schopnosti a dále je zde podmíněnost Evropské unie a NATO v rámci eh, pomoci eh, západnímu Balkánu podporováním demokratických procesů s použitím pro, kontrarozvědky, spravodajských informací a tvrdé i jemné síly. A nyní dávám slovo paní Moody, aby představila naše hosty. Děkuji. To, co jsem vlastně měla říct, já už bylo řečeno, takže jenom řeknu, že jsem velmi ráda, že mám příležitost spolu předsedat tomuto slyšení a chtěla bych vyjádřit stejné obavy týkající se eh, západního eh, Balkánu, který eh, má zvláštní místo v ruské politice. Není sice prioritou zahraničních vztahů, jak zde zaznělo, ale když vezmeme historickou popularitu, řekněme, tak Rusko si vždycky, eh, Rusko tam má takovou nízkonákladovou strategii pro to, aby podpořilo svůj vliv v tomto regionu a samozřejmě využívá slabosti Evropské unie a některých pomalých procesů v této oblasti. Takže nyní bych ráda představila naše řečníky. V první řadě bych ráda přivítala pana Dimitara Bečeva, který pohovoří o zahraniční politice Ruska v tomto regionu a bude hovořit o nástrojích tam používaných a implikacích pro Evropu. Je eh, výzkumníkem v Centru pro slovanská, eurazijská a východoevropská studia v University of North Carolina ve Spojených státech a nerezidentem v Atlantické radě. Máte slovo, prosím. Děkuji, jsem velmi potěšen, že mohu se účastnit tohoto slyšení. Rusko nám určitě všem hodně leží na srdci a myslím si, že země jako Řecko, které jsou tradičními členy ehm, Evropské unie, vlastně lobu se přimlouvají za to, aby se, tato, aby se vlastně řešila ta situace. Jde tady o dlouhodobé vztahy s Ruskem. Ale také vlastně je, jsou zde otázky, jak, jakým způsobem Rusko, jaké ty vztahy v Ruska v této oblasti vypadají, jak se vyvíjejí. Já si myslím, že nemám tolik času, takže se pokusím být stručný a říci nějak pár hlavních úvah, co Rusko asi bude dělat, jak se bude vyvíjet. Já nechci nějak propagovat sám sebe, jen bych se chtěl zmínit o knize, kterou jsem napsal eh, o zkušenostech s Ruskem. Hodně eh, lidí vlastně ví o tom, že Rusko je hodně není tak viditelné už v této oblasti. Nicméně je to určitá nesprávná charakteristika. Rusko nikdy ne- neztratilo svůj vliv na Balkáně. Je tam zaangažováno různými způsoby od rozpadu eh, Sovětského svazu v 90. letech. To byla jugo- válka v Jugoslávii, eh, kde tedy se snažilo být zprostředkovatelem se smíšenými úspěchy. Potom zase Rusko se intervenovalo v Bosně a v Kosovu v roce 2000, nebo Rusko znovu sebe objevilo jakožto supervelmoc eh, a chtělo posílit svůj vliv v tomto regionu. To vedlo k určitým. Můžete si, že Rusko byl také potenciálním partnerem v, pro balk, balkánské státy, například eh, South Stream a tyto projekty, které, do kterého jsou zapojeny také některé západní země a společnosti. Takže on je to takový mix, dá se říci. Takže v současné době, když je Rusko zpět, tak se podívejme, jaké jsou cíle Ruska v této oblasti. Oni vlastně eh, vnímají Balkán jako, svou, jako region svého zájmu samozřejmě. Je to také určitá organizace pro kolektivní bezpečnost. Oni chtějí poškodit, vytvořit nebo poškodit co nejvíce Západ. Balkán je pro ně takový soft spot a mohou tam skutečně způsobit problémy, to problémy a vytěžit z toho geopolitické eh, vítěze. A potom mají takovou rétoriku, která se snaží odůvodnit a vysvětlit tyto své intervence, ty své akce v, zem, zemích jako bývalých zemí, bývalé země Sovětského svazu, jako Moldav, Moldavsko, eh, Gruzie, Já neříkám, že že je to zcela správný popis té, toho ruského myšlení, takže Putin vlastně mm, se snaží vytvářet také určité geopolitické výhody. A my se s, hm, myslíme na Rusko jako konkurenta, hm, potřeba tam vytváří se tam určitý tlak. Rusko je samozřejmě důležitý hráč v ekonomice, v oblasti energetiky, zejména v tomto regionu. Hmm, máme hmm, je tam určitá úroveň propojenosti mezi bývalý, zeměmi bývalé Jugoslávie a Západem, ale hmm, ono to vnímání někdy zcela neodpovídá eh, realitě. Takže musíme platit určitou daň za to zapojení. V čem bylo Rusko úspěšné v tomto regionu? Často myslíme na hm, akce Kremlu, na to, co vlastně ruská vláda <clears throat> podniká ale musíme také přemýšlet o poptávce, o potřebách v tomto regionu. To je ta druhá strana mince. A když se podíváme na Balkán, tak tam vidíme hodně potenciálních partnerů pro, Ruska, pro Rusko. Někdy se tam hraje ta známá hra s žonglováním, co se týká dosahování rovnováhy Eh, americký diplomati. Takže máme určité lidi, kteří mohou z toho těžit určité geopolitické výhody s tím, že budou spolupracovat s Ruskem, ale potom také přijíždějí sem mm, do Bruselu a získávají určité ústupky od západu. Takže máme lidi, zejména v obchodě, v biznesu energetické společnosti, například akcionáři energetických společností, které, kterým z určitých důvodů vyhovuje ten status quo, protože potřebují spolupracovat s Ruskem a máme potom země jako Srbsko, mm, Černá hora, Srb, rep, Srbská republika, které tedy kde je velmi důležité veřejné mínění. Samozřejmě nechceme se vracet do 90. let, kdy došlo k té válce, zejména v Kosovu. Make, Makedon, lidé z Makedony, z Černé hory, oni nehovoří Oni, vlastně tím způsobem dochází k hlubokému porozumění ruské společnosti. Rusko, je jasné, že Rusko je nepřítelem Spojených států. I bez televizních stanic, bez hlavního kanálu, který ovlivňuje vytváření mínění této, v tomto regionu. Jsou tam vlastně určité kanály, které jsou pří, přátelské k Rusku, které se snaží eh, ovlivňovat veřejné mínění. Někde máme tedy to tradiční myšlení, eh, vidět Rusko, vnímat Rusko jako nepřítele, ale Rusko jak se někdy zase vejde těmi zadními dveřmi kde potom z západu ukazuje ten škodlivý vliv podkopávání tradičních hodnot. Takže Rusko samozřejmě hraje tuto hru velmi opatrně. Ještě bych chtěl říci, že když se možná podíváme na přístup jaký Evropská unie, ale také širší západní komunita by měla tedy přijmout v tomto regionu. Velmi často eh, přemýšlíme v reakci na tuto kampaně, jak je zde riziko, že budeme reagovat proti propagandou na propagandu a toto by nebyl užitečný přístup. Je potřeba mít samozřejmě podrobnou znalost tohoto regionu, mít zkušenosti s integrace. Způsob, jakým bychom možná měli přistup se stavět k ruskému vlivu, je možná při, mm, vytvářet vhodné podmínky a přijímat eh, určitá opatření. Já nebudu zde hovořit do, příliš do detailů, ale asi bychom měli přemýšlet o tom prostředí, o těch podmínkách, ve kterém Rusy působí. En sektor energetiky například, pokud by byl transparentnější, tak by vlastně pro Rusko bylo takové prostředí, které by pomáhalo vytvářet taková vhodná partnerství, která pomáhají v tomto regionu. Pokud by média byla skutečně otevřená, včetně, te, včetně vlastnictví těch médií, vlastnických práv médií v té regionu, tak by bylo velmi těžké potom šířit nějaké fake news, nějaké falešné zprávy a propagovat eh, Rusko. Hmm. Takže měli bychom si být vědomi toho, té fascinující sociologické reality, abychom dokázali ohodnotit vliv Ruska v tomto regionu. A samozřejmě také ekonomické výhody spolupráce s Ruskem, které nejsou zanedbatelné. Takže média jsou důležitá oblast a samozřejmě právní stát to je oblast, nad kterou bychom se měli zamýšlet. Takže toto je všechno, všechno oblasti, kde Evropská unie může eh, přinést, může působit a může přinést určité zlepšení. Hmm. Na Balkáně je to spíše program národních reform, těch tradičních, který je, důlež, který je důležitý, který by byl nejlepším, který je nejlepším hnacím motorem ruského vlevu. Takže jsem velmi, těším se, takže tolik asi k mému příspěvku a těším se na otázky a na vaše příspěvky. Děkuji, pane Bečeve. A nyní má slovo eh, pan Garčevič, který je profesor Eh, mezinárodních vztahů eh, ve škole Frederick Pardy School of Global Studies. Je také bývalým velvyslancem Černé hory v NATO a v eh, OSVC. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste mě pozvali a že jste mi dali možnost hovořit zde dnes večer. Mé vystoupení eh, bude víceméně podobné vystoupení jako eh, vystoupení Dimitare. Eh, Dimitara. Co můžeme jiného říci o mm, vlivu Ruska na Balkán? Možná se pokusím být konkrétnější a říci přesně, co Rusko dělá a jak používá eh, tu měkkou moc, takzvanou soft power, aby ovlivňovala politickou elitu na Balkáne. Za prvé, Eh, proč je vliv Ruska na Balkáně možná? Eh, někdo to už zmínil. Ano, je to určitě tady kulturní důvod eh, mezi národy, tedy vztahy mezi národy Balkánu a Ruska. Je tady emocionální vnímání vztahu k Rusku. Rusko je ochradatel, je tady vliv pravoslaví. A je to vlastně i takový kontrapunkt liberálnímu západu. A za druhé, eh, věc, která je dnes rozhodně aktuální, eh, proč jsou tyto země ideálním cílem pro Rusko? Protože nebyly plně integrovány ani do NATO nebo do um, eh, EU. Rusko používá tedy tuto, nebo využívá této příležitosti, že Balkán ovšem není ruskou prioritou ale jestliže Rusko má možnost eh, mít určité zisky na Balkáně, tak jak tomu doposud bylo, tak bude pokračovat eh, s tím svým eh, s vlivem jak prostřednictvím soft, tak prostřednictvím hard power. Jaký typ síly používá Rusko na Balkáně? Za prvé, a to už bylo zmíněno, je tady ta uh, slabá demokracie, slabé instituce, jsou tady národnostní tenze, spory, eh, na Balkáně. Pak je tady také otázka vojenských i ekonomických potřeb těchto zemích, alespoň v některých z nich. A pak je tady také nespokojenost s tím, co na Balkáně eh, vnímají jako příliš dlouhý eh, proces rozšiřování EU na Balkán. Eh, to všecko má vliv na určité nadšení pro rozšíření. Na Balkáně už je trošku méně nadšení pro reformy. A to je právě dobrá situace pro Rusko, která to může použít a může na to vsadit. Podle mého názoru má Rusko především dva cíle. Za prvé, eh, zatáhnout své rivaly, to je NATO a EU, do eh, takového stavu, kdy Rusko může sehrát důležitou úlohu. Eh, dále zablánit rozšíření NATO a maximálně spozdit, přibrzdit rozšiřování EU. Eh, většinou to ani tak není proti rozšiřování EU na Balkáně, ale dělá vše proto, aby se proces zbrzdil, zpomalil a aby to vlastně byl takový nekonečný proces. Rusko používá soft power, někteří už to zmiňovali, především kampaně ve sdělovacích prostředcích, jak řekl Dimitar, Lidé eh, na Balkáně nemluví rusky, nedívají se na ruskou televizi a proto Rusko hodně investovalo, aby se zviditelnilo v celé řadě oblastí. Eh, je tady eh, více než 100 zástupců ruských médií či organizací v Srbsko. Používají srbštinu, případně makedonštinu, ale především srbštinu. A místní mm, média tedy Eh, vysílají informace, které jsou z Ruska. Sputnik je velice populární ruské médium v Srbsku mezi Srby eh, žijícími na Balkáně. Takže to je eh, taková kampaň v rámci soft power. Pak je tady oblast podnikání, obchodu kdy Rusko využívá té demokratické neschopnosti eh, politických elit na Balkáně. Eh, Rusko vlastně eh, nahlodává ty již velmi slabé instituce, hm, svádí je ke korupci, snaží se zmařit různé podnikatelské záměry. A také pravoslavná církev je velice, velice aktivní. Eh, ruský svět eh, se vlastně takto projevuje, odkazuje se zeměpisně na oblasti, kde ehm, žili v širším slova smyslu rusové. Eh, vlastně je to především i na působení pravoslavné církve, jako například v Černé hoře, kde mm, pravoslavná církev sehrávala úloha oponenta vůči rozšíření eh, NATO o mm, Černou horu. A to bylo velice efektivní, mnohem efektivnější než politické strany, které se stavěly proti eh, členství v NATO. Ano, čili pravoslaví, pravoslaví eh, tady spochybňuje tuto, tento sklon k, Rus, k západu. A pak jsou tady nejrůznější organizace přátelství s Ruskem, eh, například eh, Ruský mír, Rasotrudničestvo nebo Fórum pro slovanské eh, kultury a para vojenská skupina vycvičená Ruskem a tak podobně. Jsou to prostě nejrůznější organizace, které jsou roztroušeny po celém regionu a <clears throat> opět používají jak eh, měkkou, tak tvrdou eh, formu vlivu. A teď ještě eh, také otázku Černé hory. To, co se stalo v roce 2016, podle mého názoru, to je příklad, jak Rusko postupně proniká do společnosti. Začíná tou měkkou mocí a dál přitvrzuje. Eh, používá logistickou podporu pro bývalé či současné eh, ruské eh, vojáky nebo členy výzvedných služeb. No, já nevím, jestli budeme mít trochu času, rád odpovím na případné otázky. Thank you, Mr. Garčevič. Děkuji vám, pane Garčeviči. A nakonec, a v neposlední řadě, Eh, pohovoří pan Čeperkovič, který pohovoří o roli eh, vy, eh, výhledu do budoucna a jak udělá učiní politickou analýzu, protože je analytik z Evropského institutu bezpečnostních studií z Paříže. Děkuji, paní předsedkyně je vždycky těžké, ale zároveň je to i příležitost. Když se mluví poslední, je to těžké v tom smyslu, že je těžké říct nějaké nové věci a mm, mm, upoutat pozornost eh, publika. A já dnes budu hovořit o výhledu do budoucna a jak, jaký, může být, eh, jaký může být eh, vliv Ruska v budoucnu v tomto regionu. Já se zaměřím na futurologii. Jak eh, se mohou eh, vytvořit, jaké program, eh, problémy mohou existovat v budoucnu za čas. Pokud Rusko vytváří určité překážky a zároveň ukradne témata a řešení určitých věcí jsou eh, tři scénáře, jak se vyvine, nebo může vyvinout situace na západním Balkáně v roce 2025 eh, na základě zahraničních intervencí v těch následujících sedmi letech. Jsou to alternativní scénáře, které jsou fiktivní. Každopádně se uskutečnil letos konzultační proces, kterého se účastnili výzkumníci, akademici, zástupci eh, vlád i diplomatického sboru, zároveň eh, veřejnosti. Setšli se zde v procesu a snažili se udělat jakousi delftskou věštírnu. Jaké je eh, možné budoucí řešení v eh, Srbsku? Eh, je důležité říci, jak jsme dospěli k těmto scénářům. Jsou to určité megatrendy, které jsou zde megatrendy, které se Eh, velmi obtížně změní. Jsou to takové vlivy, eh, které my lidé nemůžeme prakticky ovlivnit. Například je to snižující se množství obyvatel na západním Balkáně, ale pak zde jsou takzvaní game changers. To jsou ty proměny, které mohou eh, být rozhodující a mít vliv do, na budoucí situaci. A od teď do roku 2025 Eh, budou eh, tedy ovlivňovat nebo mohou ovlivňovat a my se na ně zaměříme. A Vstup do Evropské unie se považuje za takovým hlavní prvek, za ten takzvaný hlavní game changer. Rusko zde je, ale vliv a eh, jeho tak, jak se vidí do budoucna na západním Balkánu, Eh, se příliš neliší od vlivu, který eh, tam má Rusko teď. Eh, každopádně vstup do Evropské unie je faktorem změny a Eh, tento proces je samozřejmě podmíněný a tato podmíněnost hraje základní roli. Eh, ta podmíněnost je pozitivní a negativní, takže jsou zde určité tlaky, ekonomická síla. A proces eh, přístupu, který trvá už více než dvě dekády, samozřejmě sebou nese určité výzvy. A většinou tyto výzvy spočívají ve vnímání. A to se objevilo na různých workshopech týkajících se západního Balkánu. Eh, vnímání Evropské unie, která může zajistit stabilitu eh, na úkor některých dalších prvků. A e, my hovoříme z hlediska agentury, agentur, ale jsou ještě e, další prvky vnímání, e, na které se můžeme zaměřit a které můžeme ovlivnit. Jde o bezpečnost a stabilitu a všechno, co ji přináší na Balkán. Je zásadní část E, balkánské společnosti, která vždycky podporovala vstup do Evropské unie a podporuje e, Evropskou unii vždycky a je proti Rusku. E, takže ale pořád je tam dost sil, které jsou ve prospěch Ruska a to je třeba změnit. Každopádně tedy vstup do Evropské unie je velký prvek změny. Eh, to je v pořádku, to je pozitivní, ale pak je zde další eh, efekt, který nebo další takový vliv, který není tak pozitivní, a to je vliv dalších aktérů, které, eh, kteří nejsou tak pozitivně vnímáni, v první řadě Rusko, dále Čína, dále Blízký východ. Uskutečnili se workshopy, kterých se účastnilo 250 lidí a vlastně všechno se to učinilo e, nebo uskutečnilo v rámci e, NATO. Takže takto tedy se dělá výzkum. Jinak pokud jde o Rusko, tak to samozřejmě tam má nejsilnější vliv. A nemůžeme ale podceňovat to, co tam dělá Evropská unie e, Mechanismy destabilizace budou pořád stejné. Eh, Rusko se snaží uplatnit eh, strategii takovou, že je další alternativa. Evropská unie eh, nabízí jasný konec toho procesu, Rusko nikoliv. Rusko nabízí jenom určité nástroje. A Rusko na druhé straně přispívá k nestabilitě a ruský vliv vyplývá z kybernetických útoků, které se eh, na Balka na ně uskutečnili. Eh, například v roce 2013 bylo v Černé hoře zaznamenáno 20 eh, útoků, kdežto o pár let Eh, loni už jich bylo pár stovek. Byly to útoky proti eh, úřadům, proti ministerstvu obrany a proti společným silám NATO. Takže tyto útoky jsou zaměřeny eh, na obecnou bezpečnost, protože když hovoříme o Černé hoře, hovoříme nakonec o ní v rámci NATO. Takže otázka je, jak tedy eh, můžeme čelit Rusku. Tím, že budeme financovat nové věci, že dáme silný signál a budeme podporovat eh, silné organizace. A my jsme už o tom eh, hovořili a je slogan, který používala Lomedium Sputnik, v roce 2014, eh, který eh, ten slogan říkal, chceme, aby všechno bylo eh, v klidu. A to byl tedy ten slogan, který používali. Šlo zde o velmi vlastně nízkou konspiraci. A jakési jemné působení a s tím vším my dneska budujeme. Samozřejmě eh, používáme peníze eh, na eh, změnu médií. Dělá se, ref, probíhá reforma médií. Privatizace někdy znamenala, že výsledkem jsou organizace, které nemají prospěch z té situace Eh, a nemají peníze hlavně na eh, slíčkání zpráv a textů a Sputnik jim poskytuje texty zdarma. Takže hlavní narrativ, který o tam eh, zde máme, je retorika proti Evropské unii, proti NATO a posunutí hodnot. A ještě důležitější je, že je zde ten moment, že Evropská unie se prezentuje jako nefunkční, rozpolcená. A to je velmi důležitá věc, že Evropská unie eh, není jednotná v tomto eh, směřování eh, Otázka na západním balkoně teď, eh, Balkáně teď je taková, proč bychom eh, měli se snažit vstupovat do Evropské unie, když už v roce 2022 nebude existovat. Toto, toho, toho, vš, toho všeho využívají ruská média. Eh, Rusko je považováno za emocionálního aktéra. Hovořím o těch třech scénářích. Pro Rusko je levné a efektivní dělat kybernetické útoky a vytvářet vnímání, které není reálné. A v nejlep přím, přím. Máme tedy ty tři scénáře, které jsou všechny eh, fiktivní. Jde o eh, možnou situaci v roce 2025. V roce 2025 tedy nejlepší scénář, optimistický scénář je eh, pro evropský. A z Banja Luky do Moskvy Eh, půjde nota, eh, kde eh, prezident Zbania Luky bude žádat Rusko o azyl v případě, že nevyhraje. Takže my tedy vidíme zde Rusko jako entitu, která bude odříznuta od vlivu. Obecné vnímání Ruska je eh, takové, že eh, Rusko dělá hackerské útoky do tří, ve, v těch třech balkánských zemích. Eh, hekři nemají vliv na protiataky a vytvořili společné centrum kybernetické bezpečnosti, které se zabývá tímto problémem. A tak jak eh, pokračuje perspektiva eh, působení Evropské unie. Eh, Srbsko a Černá hora vstoupí v roce 2025. Podgorica tady bude důležitým městem v Evropské unii. Dále takový střední scénář. V republika republice srbské eh, budou působit vojenské síly, bude tam působit ten takzvaný Deep State. Eh, stát ještě nebyl reformovan a bude velmi proruský. Eh, odchýlení se od proevropské politiky bude zřetelné všude a finanční podpora pro pravicové strany se Eh, zvýší, ale ekonomická pomoc bude menší, protože eh, Rusko nebude moci příliš ekonomicky pomáhat. A ta soft power bude spočívat eh, zase v takovém jak, zlepšení. Takže ten střední scénář, nebo středně optimistický, bude spočívat v tom, že se eh, k žádnému vstupu nedojde a bude to ještě nějakou dobu trvat. Eh, pořád ale je ještě ten pesimistický eh, scénář, který je nebezpečnější. Na rozdíl od tohoto středně pesimistického nebo středně optimistického. Ten nejpesimističtější scénář spočívá v tom, že ruský eh, předseda vlády se bude účastnit v Banjaluce vojenské přehlídky na počest eh, eh, nezávislosti republiky srbské. Srbsko slíbí, že požádá Rusko, aby neblokovalo členství Kosova. Vytvoří se nové hranice a e, přichází e, moment e, nebo okamžik pravdy. Kosovo žádá o členství, ale bude odmítnuto. To samozřejmě vytvoří vnitřní tlaky v Srbsku a v Kosovu. Poroste, zvýšuje se, bude se zvyšovat vliv kraní pravice v Kosovu dojde ke krizi vlády a e, ke ztrátě toho, co je dosud považováno za kosovské území. E, Rusko společně s, Rudskem, e, společně s Tureckem bude stanovovat bezpečnostní rámec a Vladimír Putin při prvním výročí nezávislosti v Banja Luce Eh, bude hovořit eh, jako eh, nezávislý a jako poradce. Toto jsou tedy scénáře, které jsme vytvořili. Podle toho nejhoršího dojde taky ke změně vlády v, Mon- v Černé která bude, ta nová vláda bude proruská. ruská bude snaha dohodnout se s Makedonií, k tomu ovšem nakonec nedojde a pro ruská vláda vytvoří eh, nezávislou republiku Makedonie a budou tam tři země, které budou eh, velmi proruské a budou velmi vzdálené Evropské unie. Takže to jsou tedy ty tři scénáře. A ať už je Evropská unie přítomna či ne, Rusko každopádně každou škvíru zaplní každou mezeru zaplní, takže my nemáme žádnou alternativu, kterou bychom eh, nabízeli jako Rusko, ale pořád ještě máme dobrou pozici v tomto regionu a jsme eh, seriózní. Takže eh, jste zamě, budem, bychom se měli zaměřovat ne na Rusko jako takové, ale na problémy, které v tom regionu jsou a které vytvářejí cestu pro Rusko, aby tam působilo je potřeba vyřešit tam bilaterální vztahy a vytvořit právní stát eh, tak, aby tam nebyla ta otevřená cesta pro Rusko, pro Čínu a pro další. Eh, snažit se, aby tam nebyly eh, mezery a komunikovat tvůrčím způsobem. A když to říkám, tak mám takovou historku z EVSČ. E Na západním Balkáně je určitá kultura a je tam e, taková, vyšla tam dětská kniha, která vysvětluje velmi ilustrativně, jak blízko jsou je si západní e, Balkán a Evropa. A to můžeme využít, abychom si uvědomili, jak je, e, jak je možná komunikace. A hlavně být příjem, přítomni a být nejsilnějším aktérem, který tam bude přítomen. Much. Děkuji vám, pane Čeperkoviči, za skutečně nesmírně zajímavou prezentaci a určitě, pokud tu zprávu nám pošlete, tak velmi rádi si ji přečteme. Takže já bych teď ráda dala slovo předsedovi výboru AFET. Ano, děkuji, Claire, a chtěl bych poděkovat všem řečníkům za tyto zajímavé úvodní projevy. Je to. Já bych chtěl pouze možná mm, vyjádřit také několik připomínek a otázek. Já se zabývám už čtyři roky situací na západním Balkáně velmi bedlivě, protože jsem stálým zpravodajem pro vyjedna, jednání EU se Srbskem, které probíhá. A měl bych asi čtyři otázky. První z ní. Mám správný dojem, že Raša, eh, Rusko spolu sponzorovalo ten pokus o převrat v Černé hoře. Je to, svrchov, je to svrchovaný stát se svrchovanou vládou a tam vlastně byly určité pokusy, útoky z ruské strany, takže byla ta reakce podle mých eh, názorů tak slabá, nebo jaké jsou vaše dojmy? Druhá otázka, hodně se hovořilo o panu, no. No. panu Dotkovi v Bosně a Hercegovině. Diskutuje se o tom, jakou roli pan Dodek hraje v této zemi, jakou roli může hrát tedy pro jednotu Bosny a Hercegoviny a na druhé straně, jak vidíte nejno... poslední vývoj Chorvatů v Bosně a Hercegovině a zapojení úlohu pana Dotka a jaká a jakou roli hrají tedy eh, lidé, kteří se snaží vlastně tlačit eh, Chorvaty, kteří tam žijí, eh, panu Dotkovi, protože ty jsou samozřejmě úzce spojení, ta chorvatská menšina s NATEM a Evropskou unii. Třetí otázka, hovořili jste o ruské, ruských médiích, kteří poměrně eh, úspěšně šíří určitou propagandu. My jsme se snažili zvýšit naši aktivitu na Deutsche Welle nebo BBC například. Pozoruje víte, že se tedy tomu věnuje pozornost, má to větší počet teď posluchačů a diváků, nebo co dalšího můžeme udělat k tomu, abychom se snažili vytvořit protiváhu k, a, k činnosti Sputniku a ruské propagandy a co Evropská unie může udělat, aby posílila kvalitní novinařinu, eh, žurnalismus tedy v zemích západního Balkánu, jak můžeme školit, jak můžeme zvyšovat kvalifikaci studentů žurnalistiky, aby skutečně byli nezávislí, aby se vytvářel demokratičtější tisk nezávislý na ruském vlivu. Takže ano, to byly velmi komplexní, sada otázek tedy, takže vy také máte, o, paní kolegyně Harms, některé z těchto otázek, o kterých přemýšlíme, ty už položil David McAllister. Já bych chtěla ještě doplnit jednu, protože vy jste víceméně vysvětlili, že Rusko vstupuje do těch oblastí, kde Evropská unie je příliš slabá v tomto regionu kde tedy nedostatečně působí. Jsou to potom také faktory, že státy na, že státy na západním Balkáně mají určitý devi, deficit v rozvoji společnosti a politiky, že se také vytváří určité, určitá pozvánka silnější mocnosti, abych tak řekla, protože jsou tam určité deficity. Pan Jurek. Děkuji. Já bych chtěl především poděkovat panelistům. Paintin. Především e, děkuji. Chtěl bych vám upřímně poděkovat za, tyto, za tuto velice zajímavou diskusi a za vaše prezentace a děkuji za všechno, co jste řekli o, ruském vlivu na Balkáně. Já mám obecnou připomínku a rád bych také reagoval na to, co zde zaznělo. Je pravda, že Řecko, eh, Rusko pardon, vytváří svou politiku. Někdy, někdo říká, že je to takový groteskní konzervatismus a Rusko se někdy eh, samo sebe prezentuje jako obhájce křesťanských hodnot. Ale přitom ti, co jsou zatím, jsou často bývalí důstojníci KGB a využívají tu uh, leninskou rétoriku. Nicméně s odhlédnutím od úmyslu je pravda, že užívají tuto propagandu a využívají tuto pra- propagandu proti skutečné opozici. Proti my víme, že musíme respektovat náboženství a není, důvod, není tedy divu, že eh, pravoslavné náboženství také projevuje určité liberální tendence. Je to vlastně, jsou to tedy tendence pravoslavného náboženství a jde z východu nebo ze západu. Teď Rumunsko, které je jedním z největším sousedů Srbska. I v Evropském parlamentu slyšíme o homofobním referendu. ve srovnání se skutečným zapojením komisařů Evropské unie před referendem v Irsku. Toto všechno jsou tedy argumenty, které hrají pro ruskou propagandu. Takže co bychom měli dělat, jak abychom vlastně přesvědčili mm, občany ze západního Balkánu, abychom je podpořili. Měli bychom se vzdat určitých aktivit, protože ty, některé aktivity vlastně pouze posilují argumenty ruské propagandy, které se tam používají. A to je skutečně něco, co se děje, k čemu dochází je potřeba vést opravdu dobrý dialog se zástupci eh, náboženských eh, náboženství tedy v těchto zemích západního Balkánu je, jsou to instituce, kterým můžeme něco dát, něco nabídnout, ale je to vlastně také Samozřejmě jsme pluralistické společnosti v západních zemích. Máme zde naše hodnoty, které uznáváme, ale někteří politikové, kteří mají jiné e, názory, tak ti nejsou našimi skutečnými zástupci, ale konzervati, konzervatismus je, je o tom, abychom podporovali a dodržovali tyto hodnoty a také vlastně jednali, působili proti této groteskní propagandě na ruské straně. A náš naše lojalita vůči naší civilizaci, to je nejlepší argument, který můžeme používat pro to, abychom přesvědčili tyto, tyto lidi, aby se podporovala ta západní civilizace. Děkuji. Nyní pan Kovačev. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl také doplnit něco k tomu, co říkala Rebeka a David. Tady ta velice sofistikovaný přístup ruské propagandy zaměřené na všechny země Evropské unie, ale také na země západního Balkánu. Toto je velmi cílený přístup. Oni se zaměřují na ta nejcitlivější témata v jednotlivých zemích a zaměřují se skutečně na tato témata. Náboženství, migrace, sociální témata. Něco, co může být, eh, co je velmi citlivé pro občany. A oni vlastně se sna- vlastně snaží odlišit, od, odchyl, odchylují od evropských hodnot, říkají, patří ke skutečnému křesťanství a tak dále. To je celý ten příběh, který známe a je velice zajímavé, jak vlastně proběhly tyto změny od marxismu, leninismu k moskevskému způsobu eh, pravoslavné církve co je, jaká, co, jaký je ten recept, co vy byste mohli doporučit a poradit, co demokratické země Evropské unie mohou dělat, aby se eh, čelilo této skutečně velice sofistikované propagandě zaměřené na naše země. Víme, že v parlamentu máme zprávu a usnesení o vlivu třetích zemí na Evropskou unii kde bohužel levice, nevidím tady nikoho z SN, SAD, to je také určitý signál, jenom vás tedy. Ano, jen, ale vaše frakce se zdržela při hlasování o tomto usnesení a to byla také taková fake news spojená s tímto usnesením, byli jsme naštěni, že, jsme, že je to proti křesťanství a tak dále. Musíme být jednotní zde v Evropské unii vzhledem k těmto tématům. Toto je opravdu velice potřebné. Děkuji. Thank you. And... Děkuji. A já přidám také něco eh, k tomu, co už tady zaznělo. Ano, to bylo už řada velmi podrobných otázek, ale chci ještě zdůraznit věc, kterou řekl David. To je práce s mladými novináři, vyškolování no, mladých eh, novinářů eh, na opravdu kvalitní novináře. Jaké náměty k tomu máte? A eh, také bych chtěla znát vaše hodnocení komunikační strategie EU k občanům těchto zemí. Jak jsme efektivní, nebo co bychom více mohli udělat? Eh, na posílení tady vazeb. Děkuji. Tak já bych eh, eh, navrhla, abyste teď mluvili ve stejném pořadí jako původně. No, to bylo mnoho otázek a děkuji vám za ně. Já asi nebudu odpovídat na všechny. Některé si vyberu. A samozřejmě se k tomu mohu pak ještě vrátit, bude to nutné. Já eh, možná nebudu úplně populární u mnohých z vás, když eh, řeknu eh, otázku orgánů v Černé hoře. Co se tam stalo při tom pokusu o převrat? Bylo to za politickými účely, jistě. Prostě byl tady další opoziční lídr, který byl zatčen. Kdybych byl z Černé hory, já bych nevolil tuto opozici ale ve chvíli, kdy e, vlastně začnete zavírat své politické oponenty, tak vlastně e, vytvoříte situaci jakési ekvivalentnosti v tom špatném. A vše se stalo v Montenegru, tedy v Černé to bylo přesně tady toto. A to je můj závěr k tomu e, pokusu o puč. Jistě mohl bych k tomu dodat ještě celou řadu dalších eh, podrobností, ale především je to otázka důvěryhodnosti eh, a eh, především pro otázku zralosti demokracie v Černé hoře. Černá hora tady nemá opravdu důvěrohodnou opozici hodnou toho jména. A to je asi také ten problém. V Bosně Rusko hraje velice zajímavou hru, eh, protože mm, hovoří o nepřátelích Ruska, ale Rusko nemá přátele nebo eh, oponenty. Celá řada eh, tady Chorvatů, chorvatských aktérů změnilo Eh, jsou retoriku. Jako to ukazuje, jak jsou flexibilní. Eh, Rusko nemá ideologii po konci komunistické ideologie. Snaží se, tváří se, že chce být přátelské vůči všem. A je tady bezesporu určitá ruská dimenze. EU by mělo posílit eh, žurnalismus žurnalistiku. Ehm, otázka samozřejmě je i nástrojů, ale eh, především eh, okamžik, kdy pan Hučič mm, si vytvoří obětního beránka, tak prostě novináři tady musí povstat a hovořit eh, ve prospěch hodnot ehm, na západním Balkónu lidé, Balkánu lidé, kteří jsou pro demokracii, co vidí? Vidí, kdo je uh, u um, moci. Ano, Hučič má legitimitu, protože byl zvolen, ale eh, měl by opravdu se více zabývat demokracií doma. Je tady otázka uh, institucionální, kdo platí média, také mm, prezidentské volby v Srbsku. Všechny hlavní deníky prostě měly stejnou první stránku. Tak eh, jsou tady prostě novináři, kteří by měli být správně vyškolení, ale také pracovat v dobrém prostředí ve správném prostředí, aby mohli eh, hájit eh, hodnoty, za kterými stojíme. A co jsem ještě chtěl dodat? No, já nebudu mluvit e, o tom, e, co asi bude tady komentovat pan kolega. Otázka přítomnosti západních médií. Ano, je tady CNN, které má nějakou regionální aktivitu. E, <clears throat> otázka je, <clears throat> co myslíte o televizi Al Jazeera? Je to západní nebo jiné médium? <clears throat> A pak je regionální kanál Ruska a pak ještě Turecko a tím už budu končit. Eh, Turecko velice často bývá dáváno do stejné kategorie jako Rusko, ale je to přece jen člen NATO. Ano, má autoritativní vládu, ale je to člen NATO a vede jednání s EU. Takže z dlouhodobého hlediska je Turecko součástí stejného ekonomického bloku jako EU. Možná nezdílí už všechny hodnoty jako EU, ale rozhodně je v jiné kategorii než Rusko. A pak také, když eh, pan Edouard jede do Saint-Jacques, eh, jsou tam eh, lidé, kteří Eh, mají bratrance, příbuzné v Istanbulu. Prostě bude, eh, přijde den, kdy eh, tady bude určité propojení i hodnot. No, my už tady možná nebudeme, obávám se. <clears throat> Ale myslím, že Terecko opravdu je odlišné od Ruska a to je můj závěr. Děkuji, pane Bečeve, a prosím. Ano, já to vezmu z druhé strany a nechám si Černou horu nakonec. Eh, tak především otázka úlohy Ruska na Balkánu. To asi není nic nového. A mý kolegové to říkali. Sehrává um, úlohu jakéhosi spoileru Eh, prostě tam eh, okamžitě staví jednoho proti druhému, vyplňuje všechny mezery, Albánce, Kosovce, Srby proti muslimům, <clears throat> působí vlastně Hercegovině a tak dále. Prostě to je ideální Eh, situace pro Rusko by bylo nějaký další konflikt, protože Rusko je mistrem na konflikty. Jakmile, když existují konflikty, Rusko v nich sehrává nějakou roli a jakmile nějaké eh, konflikty ehm, zamrznou a trvají nekonečně dlouho, to je úplně ideální pro Rusko. A také <clears throat> Čína. Také Čína má tady ehm, výhody ze stabilní situace, která se vytváří díky vlivu EU. To je pozitivní pro podnikání a to je tady vlastně jejich druh eh, diplomacie. diplomacie. A je to vlastně jenom krok k tomu spadnout do pasti. Eh, například Srbsko 2 miliardy dolarů, eh, a tak další a další Čína je neviditelná a není tím spoilerem. Čína spolupracuje, chce být prezentován jako alternativa a má peníze, které Balkán velmi potřebuje. A pokud jde o náboženství, tak já myslím, že tady velice dobře bylo řečeno, že Eh, náboženství a politika mohou velmi dobře spolupracovat. A v mnoha případech právě nacházíme Rusko za tady těmito věcmi. Lidé, kteří byli důstojníky v KGB, eh, se nyní vlastně staví do eh, příz, příznivců náboženství, což je velmi pochybné Eh, v Rusku je eh, komise složená ze zástupců eh, pravoslaví a zástupců ministerstva zahraničních věcí. A tam se jedná o tom, jak šířit vliv Ruska v světě pravoslaví. Oni opravdu používají náboženství pro své účely a to mě přivádí k otázce vzdělávání. Já bych řekl, že, na, že vzdělávání by mělo být dvojí, dvojí Eh, nejenom učit lidi, jak být dobrými novináři, jak prezentovat informace a tak dále, jak se vytváří eh, zprávy, ale také je učit hodnoty, hodnoty západního světa. Proč je pro nás důležité eh, být na západním Balkánu, abychom mohli opravdu být konkurenty vůči Rusku, vůči Číně, abych se to trošku změnilo aby se více kladl důraz na emoce. Podívejte se, co dělá Čína. Z penězi těchto eh, zemí, protože eh, ty země si půjčí od Číny, to nejsou investice, to jsou půjčky eh, pro čínské podniky, pro různé projekty na, na Balkáně. A co oni s těmi penězi udělají? <clears throat> Vybaví školu nebo nemocnici a prezentují se jako někdo, kdo ji pomáhá obyčejným lidem. A to velice funguje. Já se teď snažím eh, zkoumat už několik měsíců úlohu Číny na Balkáně a věřte mi, já jsem nenašel jediný článek, jedinou zprávu eh, v Bosně, Černé a tak dále, kde by byl negativní článek o Číně. Všechny články jsou pozitivní a líčí Čínu jako přítele všech národů, jako někoho, kdo všem pomáhá. <clears throat> A konečně otázka Černé hory. To je otázka velice složitá a já složi, souhlasím že je těžké tomu eh, porozumět, co se tam vlastně stalo. Já jsem dělal zprávu pro NATO v roce 2016 a také jsem začal eh, mít pocit, že opravdu něco není v pořádku. Eh, a musím říci, protože teď to tak vidím, že nám hodně pomohlo Spojené království a konkrétně spravodajská služba. Pokud jde o ty dva, dva muže, kteří byli zapojeni do té akce, dva muže z vojenských kruhů, e, to je velice důležité pro mnoho aspektů. Je to důležité pro demokracii, pro vytváření institucí a já věřím, že to přinese určité, vnese určité světlo ale pokud jde o ty, o ty dva muže, tak eh, to opravdu je třeba objasnit a uzavřít ten případ. Děkuji. A konečně pan Čperenko. I'll try to tackle the question. Já se pokusím odpovědět na otázky, o kterých se ještě moc nehovořilo. První se týká Dodeka Bosně a, Her- a Bosně a Hercegoviny. My máme scénáře různé a otázka je, eh, jaký bude, eh, který použijeme, nebo máme, zabýváme se tam i spolupráce s Bos- Bosně a Hercegovině. My v určitém smyslu eh, se pokoušíme předpokládat, jak to, tam budou ty různé prvky spolupracovat a působit působit. A může to fungovat. Když eh, hovoříme o žurnalistice, jsou velké programy pro podporu eh, eh, žurnalistiky, pro vyškolování novinářů a Eh, otázka je, proč je žurnalistika tak na vzestupu v různých politických eh, eh, stranách. Protože žurnalisté si uvědomují jak jsou důležití. A je zde eh, cenzura, která může být eh, měkká nebo tvrdá taky. A to všechno ovlivňuje politickou situaci v zemi. Nejde o to, že by někdo říkal, eh, toto se nelze publikovat. Oni už editoři nebo šefredaktoři Eh, médií to vědí. Eh, navíc vědí, odkud dostávají peníze a na základě toho, odkud dostávají peníze, činí rozhodnutí. Takže řekněme, eh, lídr opozice v uplynulých letech byl terčem útoku a v národním nich eh, zprávách se to neobjevilo. Takže opravdu to jsou věci, které se prostě nevidí. A není to věc, kterou by novináři nevěděli. Takže je třeba podporovat programy pro eh, podporovat formou programů žurnalisty, podporovat investigativní novináře, eh, média eh, fungují eh, s velkými finančními potížemi, ale fungují a E, zaměřují se e, na, a je třeba se zaměřit na mladou generaci, která rozliší, co to jsou fake news, co to jsou falečné zpráci. On totiž Balkán není žádný zvláštní případ. Je to region, který je v přechodném období, který ještě nedokončil svůj přechod, ale dokončí ho. A jak skončí ten přechod? závisí také na tom úsilí, které do tohoto produktu vlastně vložíme. A žurnalistika v tom bude mít e, velké slovo. A uvidíme, jak teda bude situace po roce 2021. E, a to, co se zde říkalo e, o Srbsku a tak dále, platí i v souvislosti s Tureckem a tureckým vlivem. Je turecký vliv. A je to negativní vliv? pozitivní. Já mám na mysli integraci do Evropské unie. Jak se eh, dívají nebo jak zacházejí z aspekty této integrace, nemám na mysli teď společenské záležitosti eh, Čína, to je jiná otázka, to je otázka prakticky jenom těch eh, půjček. A je to otázka toho, jaké nástroje používá. jaké jsou eh, aspekty, nebo jak eh, dopadne, eh, co se stane, když Evropská unie bude slabá nebo udělá krok zpátky, jaká bude, podívejme se, jaká je pozice Evropské unie v Eh, Srbsku. Pokud se tam budou spochybňovat hranice a měnit hranice, tak je to velká příležitost pro Rusko. Takže záleží na nás, jak silný vliv bude mít Rusko v Srbsku a v regionu vůbec. Děkuji vám. Eh, děkuji. A pokud nemáte žádné závěrečné připomínky, protože fakt je, že vy už jste v závěr udělali, tak bych chtěla vyjádřit ocenění za oba naše eh, výbory. Eh, chtěla bych ocenit eh, vaši, vaše příspěvky. Tato diskuse byla velmi užitečná, osvětlila nám spoustu věcí. Chtěla bych vám tedy ještě jednou poděkovat a těšíme se na další spolupráci. Děkuji vám. A nyní bych chtěla prohlásit toto slyšení za skončené a ptám se kolegů, zda mají něco do bodu různé. Předpokládám, že ne. Děkuji vám tedy a končím tuto odpolední schůzi.